ist auch verständlich weil es eine sehr schwierige materie ist eine sehr umkämpfte materie. umso größer finde ich umso größer ist meine, mein dank an a z tohoto důvodu bych o to více chtěla poděkovat Radě a komisi, komisi za to, že se podařilo dosáhnout kompromisu a že nyní v druhém čtení máme velkou šanci, šanci pro to, abychom schválili eh, dobrý dokument. Jenom jednu věc doplním, jinak souhlasím se spravodajkou a předchozími řečníky. Ale myslím si, že je třeba ještě zdůraznit, že zde existuje v tomto odvětví obrovský inovační potenciál a ten je třeba zachovat. Je zde velký inovační potenciál eh, v mnoha částech Evropy v této oblasti. A další důležitou věcí jsou bezpečnostní standardy. Ty musíme zajistit vedle toho, co už byste zmínila, eh, vedle ochrany práce a ochrany životního prostředí. Pokud se podíváme například na dopady zemětřesení eh, na Novém Zélandu a pokud to srovnáme s těmi bezpečnostními standardy, které máme v Evropě, potom uvidíme, jakou výhodu nám poskytuje vnitřní trh a jednotné standardy. A naše budovy by určitě e, lépe odolaly podobnému e, zemětřesení. Takže z tohoto důvodu je nesmírně důležité, abychom e, dohlíželi na vnitřní trh a abychom umožnili členským státům, aby na tomto jednotném trhu fungovaly. Já doufám, že se nám podaří dosáhnout kompromisu a že se nám podaří schválit věc v druhém čtení. Děkuji. Dobrá, takže Teď jsme slyšeli eh, názory stínových zpravodajů. Já eh, nakonec také eh, řeknu několik slov k této věci, možná jménem své politické skupiny. Teď se podívejme na další, pan Vasko a pan, pan Šváb. Chce ještě někdo se k tomu vyjádřit? Nikoho další nemám, paní Vaskova. Oh, Děkuji, pane předsedo. Já bych také chtěla poděkovat srdečně zpravodajce. Jsem eh, velice ráda, když vidím, že někdo se tak eh, detailně eh, zabývá tématem, že připraví takovou pěknou prezentaci, protože to je dobré východisko pro nás všechny. Je to skutečně technická věc, která není jednoduchá, ale já už teď mohu říci, ačkoliv nejsem stínová zpravodajka, a budu spolupracovat s, naší, eh, s naším stínovým zpravodajem, eh, protože se o toto téma zajímám. A já si na to také udělám čas, abych eh, se na to mohla intenzivně soustředit. Předložím také pozměňovací návrhy. Z tohoto důvodu uh, už zde dnes před sebou mám uh, detailní připomínky. Uh, vy už jste také sama hovořila o detailech a z tohoto důvodu já bych některé detailní věci zmínila. Takže za prvé, hodnocení společného postoje. Já se domnívám, že tento postoj můžeme uvítat. Eh, přináší zlepšení ve srovnání s návrhem komise, také s ohledem na eh, závaznost a eh, transparentnost označení CE a tím se zlepší důvěra v celý systém. Podle mého názoru Ehm, existoval eh, dlouho ten eh, vtip, co to znamená CE, China Export, tedy export z Číny. Eh, takže já si myslím, že je dobré, že zde posilujeme důvěryhodnost tohoto označení. A ještě několik detailních bodů, které je možné zlepšit v druhém čtení. A tyto body jsou následující. Domnívám se, že cílem tohoto, této věci je vytvořit vnitřní trh pro stavební výrobky. A přesto je to ale tak, a to říká i komise, že členské státy i nadále budou odpovědné a producenti budou odpovědní také, pokud jde o bezpečnost výrobků. Za to musí ručit. I když se samozřejmě snažíme vytvořit jednotné bezpečnostní standardy, přesto zůstávají odpovědné členské státy. ve společném stanovisku chybí podle mého názoru eh, to, aby, bylo jasné, aby byly jasné pojmy. Je zde článek 5.9, eh, zde se eh, hovoří o prohlášení o vlastnostech a Rada zde zavádí nové termíny, aniž by je definovala. Hovoří se zde o výjimkách z tohoto prohlášení o vlastnostech, především ve chvíli, kdy výrobky jsou vyráběny tradičním způsobem a tak dále. Eh, to jsou eh, nepřijatelné právní termíny, které zde nejsou definovány a členské státy je potom mohou různým způsobem eh, vykládat. A to samozřejmě na evropské úrovni nechceme. A chceme a samozřejmě, aby zde existovala určitá šíře možností výkladu, ale zároveň je důležité, s ohledem na to, že členské státy budou mít na starosti e, bezpečnost, je důležité, aby tyto pojmy byly jasně definovány. Další bod, který je pro mě problematický, je následující. Já bojuji za malé a střední podniky. E, předseda už hovořil o malých a středních podnicích. A přesto se domnívám, že v druhém čtení je třeba přeskoumat tu nutnost zvláštních opatření pro malé a střední podniky. Doposud eh, komise navrhovala, aby eh, malé eh, podniky měly některé výjimky. Může mít ale negativní dopad na malé podniky ve chvíli, kdy bezpečnostní zároky půjdou příliš daleko. Samozřejmě potřebujeme mít výjimky pro malé podniky, které vyrábějí Eh, stavební produkty. Ale poté existují také malé podniky, které používají tyto produkty. A pokud zde nebudou existovat stejné požadavky na bezpečnost, poté se domnívám, že to eh, bude problematické. Já se domnívám, že eh, ty malé a střední podniky, které vyrábějí, nepotřebují žádné výjimky. Potřebují pouze úpravu, která je dobře použitelná, ale nepotřebují žádné dalekosáhlé výjimky. Předposlední bod recyklování produktů, o tom hovořila také zpravodajka. Rada v příloze 1.7 omezuje využívání obnovitelných zdrojů na eh, recyklování. Já se domnívám, že recyklování je samozřejmě velice důležité, vy jste o tom, paní zpravodajko, hovořila, ale vedle toho existuje také jiná možnost a to znovu použití výrobků. To může dobře eh, fungovat, například eh, v případě ocely. A ocel může být znovu využita, znovu přepracována a závazně eh, nutit podniky, aby Recyklovali ve všech členských státech, to podle mého názoru není úplně správné. A poslední bod, váš návrh zprávy je v současné době eh, předložen pouze anglicky, takže já jsem si to nemohla tak detailně prostudovat, ale jedna věc a, a, mi padla do oka v eh, pozměňovací návrh 49 eh, já se domnívám, že zde tedy by byla otázka nebezpečných látek upravená dvakrát, protože už je upravená v rýči a podle mého názoru není třeba ji upravovat proto už v tomto dokumentu. Takže já se domnívám, že zde tato příloha může být vyškrtnuta. Mnohokrát děkuji za pozornost a těším se na dobrou spolupráci. Thank you very much, Mr. Vice. Děkuji, eh, děkuji paní Váskrata za tyto velice užitečné informace. Pan Šváb. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, já budu stručný. Chci poděkovat zpravodajce a také stínovým zpravodajům za jejich nasazení. Výsledek mi připadá smysluplný. Jsou eh, některé body, ke kterým eh, bych chtěl předložit pozměňovací návrhy společně s kolegy. Nejde o detaily, ale jenom o to, že při hlasování. Možná budeme hlasovat o něčem ještě trochu jiném, než eh, to, co bylo eh, předloženo radou, ale to je všechno z mé strany. Děkuji. Děkuji. Chtěli by se ještě další poslanci vyjádřil. Já si tedy dovolím několik poznámek, tedy zastupuji-li svoji eh, skupinu, tak vítám přístup Catherine Styles považuji toto za skutečná zlepšení. Eh, a mm, vnímám to i z hlediska eh, toho, co řekl paní Weisgerber. Ehm, důležité je rozlišovat mezi skutečností, že členské státy zůstávají odpovědny za ehm, prostředí se stavbami Eh, to je velice důležité, například bezpečnost staveb v souvislosti se zemětřeseními. A to je ještě navíc k výrobkům, které se při stavbách používají. A já si myslím, že bychom se měli skutečně eh, věnovat té situaci, že některé členské státy si budou žádat separátní testování pro stejné standardy stavebních výrobků. Právě proto také vítám myšlenku kontaktních bodů, které souvisejí eh, s tím, po čem voláme v balíčku věnovaném zboží. Mm, a to samozřejmě nemůže být eh, úplně stejné. Vůbec balíček věnovaný zboží otvírá eh, tok informací z hlediska problému interpretace některých norm a podobně. A nakonec bych rád eh, potrhl, co řekla paní Weisgerber v souvislosti eh, s ustanovením o oznamování eh, nebezpečných látek, to je naprosto v souladu s tím, co už je uvedeno v nařízení REACH a probíhají ještě další reformy zaměřené například na směrnici o nebezpečných látkách. A proto je nesmírně důležité, abychom k tomuto zásadnímu tématu přistupovali konzistentně, abychom nevytvářeli samostatný režim pouze pro stavební výrobky, který samozřejmě používá látky, které se najdou i v jiných eh, výrobcích. A myslím si, že paní Stiller v tomto má jasno. Ehm, a nakonec eh, požádám paní Stiller, aby schrnula ale bylo by užitečné vyslechnout si názor předsednictví a také názor DG Enterprise, takže požádám nejprve předsednictví rady, aby se vyjádřili k pokroku. Eh, prosím, pan Batesen. Merci, monsieur le président, et merci à madame Stiller du... Děkuji vám, pane předsedo, a děkuji také paní Steiler. Uh, za schrnutí hlavních témat. Děkuji také stínovým zpravodajům za to, že uvedli body, které považuji za nejdůležitější. Chci zmínit několik aspektů z toho, co tu zaznělo, tak jak se e, často ozývá, potřebujeme známku CE, která zajistí vyšší harmonizaci pro volný pohyb zboží Zatím to představuje určité omezení pro podniky, ale máme tam také výjimky a prominutí v článku 5. Eh, eh, prosím kolegy o klid. Vím, že se připravujete na hlasování, ale chceme, abyste si všichni mohli vyslechnout prohlášení rady. Omlouvám se za přerušení. Děkuji vám ještě jednou, pane předsedo. V článku 5 uvádíme nejrůznější výjimky které umožňují mimo jiné malým a středním podnikům vyhnout se některým omezením, které značení CE přináší. A to především pro výrobce, kteří dostanou objednávku pro konkrétní stavbu nebo vůbec pro výrobky, které se přímo na stavbě vyrábějí, nebo jsou to zase výrobky historické hodnoty. Jde tedy o tři situace, kdy povinnost absolvovat celé řízení eh, značení CE by byla nevýhodná a zbržďující a to je také záležitost, která se vztahuje na malé a střední podniky. A Další důležitý aspekt. Hovoříte o tom, jak je nutné eh, brát v úvahu aspekty ochrany zdraví a bezpečnosti práce. Eh, to si přejeme také. Eh, jenom možná věci interpretujeme trošku jinak zde hovoříme o nařízení v souvislosti s produktem, když eh, se věnujeme implementaci, eh, bude nezbytné poskytnout dopředu informace, eh, ale pravidla pro poskytování těchto informací už si určují členské státy a ta pravidla se vztahují na samotnou stavební činnost, nikoli na výrobek samotný a proto by mohlo být možné zlepšit standardy tady, abychom se vyhnuli nehodám, protože tady nehovoříme ani tak o chorobách z povolání jako o nehodách, urazech. A když se hovoří o zjednodušených postupech, diskutovali jsme o tom v radě, už o tom diskutujeme zhruba dva roky, ale zjednodušené postupy jsou záležitosti, na kterou jsme se zaměřovali. E, zmíním jenom jeden z nich, například pro mikropodniky. E, pokud tako, e, tam jsme chtěli nabídnout možnost E, mnohem jednoduššího postupu než u jiných podniků, ale chtěli jsme také mít jistotu, že e, budovy budou bezpečné a stabilní. A proto jsme chtěli do definicí dát povinnost prokázat, e, že metoda kterou společnost používá. Samozřejmě si mohou vybrat, ale metoda, kterou zvolili, eh, nabízí stejné bezpečnostní parametry. Ještě by se o tom dalo déle diskutovat o dalších aspektech, ale myslím, že na to ani čas nemáme. Eh, proto bych rád na tomto místě pouze připomněl, že pokud jde o recyklaci a další aspekty, jsem přesvědčen, že to lze ještě v nařízení vylepšit. Děkuji vám mnohokrát, děkuji vám také za to, že jste přišel a informoval nás. Vím, že spolupracujete velice úzce s námi, abychom dosáhli uspokojivé dohody. Za to velice děkuji a samozřejmě Vím, že budete také na našem workshopu 5. října, kde doufám proběhne delší diskuse. Ještě než dám slovo paní Stýler, Dám slovo panu Kosiguovi z DG Enterprise. Děkuji. Děkuji, pane předsedo. Nejprve dovolte, abych poblahopřel paní Slagerové za tu práci, kterou odvedla. Eh, je to skutečně mimořádně důležité sektor. Jsem velice rád také, že mohu konstatovat, že většina těch pozměňovacích návrhů doporučení vypadají přijatelné, alespoň z pohledu komise. My bychom chtěli zdůraznit eh, konkrétně jednu věc. To eh, se týká těch kontaktních bodů, což je další věc, kterou my skutečně také vítáme, i když možná ta formulace bude muset být ještě trošku pozměněna. Myslím si, že stále ještě eh, máme určité nekonsistentní věci týkající se například STD nebo eh, některých postupů, také eh, týkající se například obsahu té deklarace. Eh, co se týče ale těch bodů focus point, tak jako o nich hovořila paní Stylerová, myslím si, že tady stále ještě je jedna věc, která je poměrně problematická a možná, že některé pozměňovací návrhy nebudou úplně snadné ale chtěl bych říci, pane předsedo, eh, že nás hlavně zajímá eh, jasnost některých těch formulací. Myslíme si, že některé tyto formulace skutečně by představovaly určitou, určité riziko, že by mohlo docházet k překrývání eh, některých věcí, které jsou již zakotveny v říči. Já teď nebudu o tom konkrétně hovořit, pouze bych vás chtěl Eh, upozornit na to, že REACH eh, byl vypracován panelem odborníků a že bychom měli skutečně velice eh, se věnovat sektorové legislativě a neměli bychom ohrozit tento velice složitý právní nástroj, který již byl přijat. To souvisí s, těmi, s některými konkrétními látkami, také celý registrační proces, který eh, souvisí se zprávou o bezpečnosti některých látek. Myslím si, že většina těch látek, které se používají ve stavebnictví, skutečně eh, Eh, se dostanou na seznam těch látek, který má být předložen do konce eh, listopadu. Kromě toho eh, se to týká také některých omezení, některých látek, které představují obzvlášť velké riziko. Čili já si myslím, že stále ještě jsou věci, které možná budou poměrně složité. Děkuji, děkuji. Eh, k tomu poslednímu bodu, který jste řekl. Já vím, že vaši kolegové z DG Enterprise, že se zabývají také otázkou implementace REACHE a myslím si, že bude velice důležité a zajímavé eh, se podívat na to, jestli můžeme dosáhnout kompromisu i v této oblasti. Děkuji, děkuji eh, všem, kteří se zúčastnili této diskuse. Teď dovolte, abych předal slovo paní Stajlerové, která je zpravodajkou. Děkuji, děkuji, pane předsedo, a děkuji také všem kolegům, kteří přispěli k této diskusi a také bych chtěla poděkovat zástupcům rady a komise za jejich názory myslím si, eh, že ty nejdůležitější věci jsou ty nebezpečné látky, CE, eh, eh, označení, transparentnost, recyklace, ochrana zdraví a bezpečnost při práci a tak dále. To jsou všechno věci, které jsou velice důležité. Myslím si, že ty nebezpečné látky a také otázka malých a středně velkých podniků a mikropodniků jsou věci, které ještě bude potřeba prodiskutovat. Chtěla bych vám poděkovat za zájem o celou tuto oblast. Chtěla bych se vrátit k tomu eh, eh, citátu, který jsem použila na úvod eh, své původní informace, kdy jsem hovořila o tom, že dobré ploty dělají dobré sousedy, což je citát z Davida Frosta jeho básně. Myslím si, že to platí skutečně v celé této oblasti Eh, stavebnictví, čili ještě jednou na závěr bych se vrátila k této věci. Chtěla bych vám poděkovat. Doufám, že všichni se zúčastníte toho, eh, té pracovní schůzky 5. října, kde budeme o těchto věcech hovořit konkrétně. Děkuji, děkuji, paní Stajlerová. Eh, děkuji, byla to velice, byla to velice plodná výměna názorů. Teď pojďme dál, budeme hlasovat. Jsem velice rád, že mohu mezi námi přivítat tolik kolegů. Já jsem se rozhodl, že z vás dělení, sdělení předsedy přednesu až teď, ale teď bych vás předtím ještě požádal, abyste se všichni usadili a nehlučili v sále. Dovolte, abych tedy teď přednesl s vás sdělením. Nejprve bych ale chtěl říci, a já eh, vím, že eh, vlastně hovořím jménem výboru, Eh, že bychom chtěli vyjádřit eh, kondolence eh, Evelyn Kepartové, jejíž manžel zemřel minulý týden, vlastně před dvěma týdny již zemřel. Já vím, že většina z vás to ví, ale já jsem chtěl, aby to bylo i v záznamu o tomto zasedání. Já jsem se mi i napsal, vím, že řada z vás ji také vyjádřila soustrast. Ehm, protože eh, mnozí z nás eh, znali jejího manžela, byl to člověk, který velice nás podporoval, je to mimořádně smutné a myslím si, že jménem vaš, eh, vás všech mohu vyjádřit také soustrost, soustrast. Takže chci, aby toto se dostalo také na pozornost. Myslím si, že všichni budeme rádi, až se mezi nás kolegyně Gebhartová vrátí, protože teď pochopitelně po této velké ztrátě Eh, se nezúčastní naší práce. Teď bych chtěl se věnovat některým dalším otázkám. Nejprve bych vám chtěl říci, že to, to, to zasedání je přenášeno na internetu Dále bych vám chtěl, eh, chtěl upozornit také eh, na statistiku. Myslím si, že náš výbor má více internetových přenosů než jakýkoliv jiný výbor, eh, snad s výjimkou výboru pro hospodářskou a měnovou, měnové záležitosti. Takže jsme skutečně velice rádi, že je tak velký zájem o práci tohoto výboru a myslím si, že všichni tento přístup ehm, podpoříme. Co se týče té otázky normalizace, o které budeme hlasovat, myslím si, že to je oblast, která přilákla obrovské množství zájmů. Ale večer 5. října, to znamená po té pracovní skupině paní Stylerové, eh, eh, Sen a Senelek Eh, organizují kulatý stůl, který se zabývá eh, vnitřním trhem a normalizací, některé klíčové body pro budoucnost. Vím, že pan Kožušník tam bude, což je náš zpravodaj, ale bude tam také pan Juriler a ještě další a jsem přesvědčen, že i řada dalších z vás se toho zúčastní. Dále bych vám chtěl také eh, říci, že po zasedání 11. října v půl sedmém Eh, DG Sankou nás všechny zve, abychom eh, se zúčastnili oslavy založení centra, Evropského centra. Vy všichni eh, jste získali, se již dostali pozvání, ale já vám to chci ještě připomenout, protože členové Evropské sítě spotřebitelské se zúčastní tohoto zasedání, takže budete mít možnost se s nimi seznámit. Ehm, já doufám, že náš výbor se zúčastní Eh, toho, této oslavě. Dnes odpoledne eh, bude eh, pracovní skupina o směrnici o službách. Já budu předsedat té, tomuto zasedání místo paní Gepartové, čili ještě na tuto akci bych vás chtěl všechny pozvat. Teď tedy postupme k hlasování. Možná, že bychom si měli nejprve zkontrolovat, kdo tady je. K tomu použijeme elektronické karty. Dovolte tedy, abych si překontroloval, eh, kdo je přítomen. Nejprve tedy zahajuji hlasování pouze pro členy skupiny EPP, čili eh, prosím eh, poslance za EPP, aby teď hlasovali, abychom věděli, kolik máme poslanců za EPP přítomno v místnosti. Takže už teď máme o jednoho navíc. Eh, mohl by tedy někdo se vzdát eh, svého <laughs> hlasování? Prosím eh, poslance z EPP, aspoň jednoho z nich, aby nehlasoval. Tak, teď je to v pořádku, teď končím hlasování. Máme tady jednoho poslance, který se držel hlasování, nevím proč. Teď tedy zahajuji hlasování pro členy politické skupiny S a D socialistického. E, kdo nehlasoval, všichni máte elektronické karty u sebe. Ano, ano, už to, ten počet e, stoupá, vám to tedy trvá. E, Krysla se zdá, že to nefunguje. Je potřeba zpřísnit dozor nad kvalitou elektronických karet, takže 10 za SND, ALDE. My jsme tři. Mně to nevadí, že jste pouze tři. Chcete hlasovat? Teď eh, zelení, máme tady tři poslance za zelené, EKR, eh, e ano, vidím všechny své kolegy z mé skupiny. Já také budu hlasovat. Pan Čantovladis je tady, ne, vy jste tady sám. Ano. Tak. Možná, že nebudeme potřebovat ty eh, karty, ale nicméně je dobře, že jsme to zkontrolovali. Takže nejprve budeme hlasovat o zprávě pana Košušníka. Já vím, že um, se k tomu už udělal hodně práce, ale možná, že by pan zpravodaj, pan Košušník, k tomu chtěl něco říct. Eh, já možná opravdu jenom krátce, protože celý report vyvolal po mně velký zájem v odborné veřejnosti, ale i u kolegů nejenom z našeho výboru. Já si myslím, že cílem bylo vytyčit mantinely pro budoucí legislativní iniciativy komise a národních států v této oblasti. Já si myslím, že musíme ocenit, eh, nebo já osobně musím ocenit eh, spolupráci se stínovými eh, zpravodaji, s komisí, se zájmovými skupinami, ale vůbec celou organizaci v rámci našeho výboru IMCO, protože si myslím, že velice praktické pro nás všechny bylo uspořádání slyšení v polovině tohoto roku Velice praktická byla také návštěva Švýcarska, kde jsme navštívili nadnárodní organizace zaobírající se standardizací na eh, globální úrovni. Nesmíme opominout veliký zájem o toto téma eh, ve výboru eh, ITRE, který zpracoval samostatnou zprávu k naší a myslím si, že velká část věcí, které právě ITRE doporučovalo, je v, eh, v návrhu, o kterém budeme eh, eh, hlasovat, zpracována. Myslím si, že se podařilo v tom návrhu zachovat principy dobrovolnosti a tvorby standardů ze spodu, tak jako je to v Evropě obliké a myslím si, že je to jenom dobře. Naší snahou, myslím si, že můžu mluvit za ostatní stínové zpravodaje, bylo podpořit konkurenceschopnost evropského průmyslu Eh, umožnit větší participaci spotřebitelů, včetně environmentálních zájmů. Takže ještě jednou děkuji za spolupráci všem. Well, thank you very much indeed, uh, Mr. Kozušnik, for all the work on this, and, uh, and I agree with you. Děkuji, mnohokrát děkuji, pane Kožušníku, za vaši práci. Já vím, že tato téma je velice důležité. Nyní budeme hlasovat. Začneme pozměňovacím návrhem 12. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to elektronicky zkontrolujeme. Zahajuji hlasování. Odstavec 1, pozměňovací návrh pana Bencna. Končím hlasování. Přijato 23 hlasy ku 13. Nyní pozměňovací návrh 11 paní Růle. Kde pro? Proti? Přijato. Nyní pozměňovací návrh ITRE 40 s, pozmě, s ústním pozměňovacím návrhem pana Kožušníka. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní se dostáváme k ITRE 1. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní se dostáváme pozměňovacímu návrhu 13, celá řada kolegů eh, k odstavci 3, kde je pro, proti, přijato. Nyní pozměňovací návrh 14 s ústním pozměňovacím návrhem, kde je pro, proti, přijato. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 15 a pan Karas, eh, odstavec 4, kde je pro, proti, Přijato. Dále ITRE, o tom nehlasujeme, protože to je pokryto. Nyní pozměňovací návrh 16. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 17. Pro. Proti? Přijato. Nyní se dostáváme ke kompromisu 1. Kdo je pro kompromis 1? Proti? Přijato. Jednohlasně. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 25 s, s ústním pozměňovacím návrhem. Máte to na seznamu. Kdo je pro 25? -ku? Proti? Přijato. Nyní se dostáváme ke 26. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 27 s ústním pozměňovacím návrhem pro? Proti? Přijato. Nyní se dostáváme ke kompromisu 2. Kdo je pro? Proti? Přijato? A tak se dostáváme až k pozměňovacímu návrhu 32 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? 32 v pozměněném znění. Kdo je proti? Přijato. Nebo chcete to zkontrolovat? Možná to radši zkontrolujeme, abyste se probrali. Zahajuje hlasování o pozměňovacím návrhu 32. Končím hlasování. Přijato 21 hlasy ku 15. Nyní se dostáváme k 33 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 35. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 34 pro? Myslím, že to elektronicky zkontrolujeme. Takže pozměňovací návrh 34. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Někdo nehlasoval. Zamítnuto 20 proti 15 pro. Pozměňovací návrh 7 ITRE. Kdo je pro? Proti? Přijato. Odstavec 10. Pozměňovací návrh 36. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 37 pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 38 pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 39 s ústním pozměňovacím návrhem pro? Proti? Přijato. Takže se dostáváme ke kompromisu 3. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní se dostáváme k ITRE 4. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. ITRE 32 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní pozměňovací návrh 41, odstavec 12. Kdo je pro? Proti? Myslím, že to elektronicky zkontrolujeme. Takže 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 26 hlasy ku 10. Pozměňovací návrh 42 pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 43 pro, proti, přijato. Nyní se dostáváme pozměva, pozměňovacímu návrhu 44, oddělené hlasování. Myslím, že oddělení je jasné, máte to na seznamu. Takže hlasujeme o první části. Kdo je pro? Proti? Přijato. Druhá část. Hlasujeme. Myslím, že budeme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 22 hlasy ku 14. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 45. Kdo je pro? Proti? Přijato. 46 pro? Proti? Přijato. ITRE 14. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 48 pro? Proti? Také přijato. Pozměňovací návrh 47. To je doplnění ke 48. pro. Já myslím, že budeme hlasovat elektronicky. Takže pozměňovací návrh 47. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Máme zde asi jednoho navíc, já zde mám 37 hlasujících. Hlasovalo jenom 36. Takže to bylo zamítnuto 19 proti, 17 pro. Nyní odstavec 15, kompromis 4. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní se dostáváme k kompromisu 5. Odstavec 16. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní kompromis 6. Kdo je pro? Proti? Přijato. Dostáváme se k kompromisu 7. Kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 76. Odstavec 19a nový, kdo je pro? Proti? Přijato. Nyní se dostáváme ke kompromisu 8. Kdo je pro? Proti? Přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 80 s ústním pozměňovacím návrhem. Jak to máte na seznamu? Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? To nebylo úplně jasné. Budeme hlasovat elektronicky. Pozměňovací návrh 80. zahajuje hlasování o 80. Končím hlasování. Přijato 33 hlasy ku 4. Nyní se dostáváme k 81. s ústním pozměňovacím návrhem, kde pro, proti, přijato. Kompromis 9 pro, proti, přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 87 s ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Přijato. Dostáváme se k 88. Pro? Proti? Přijato. Dostáváme se k ITRE 9, což je doplnění. Kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 89 stažen. Pan Pencen doplnění. Pozměňovací návrh 90 pro? Proti? Přijato. Dostáváme se k kompromisu 10. Kdo je pro? proti, přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 94. Pan Abad a paní Sulí, kdo je pro? Proti, přijato. Pozměňovací návrh 95, to je doplnění, kdo je pro? Proti, přijato nehlasujeme o ITRE, protože to je pokryto, takže se dostáváme k ITRE 16. Kdo je pro? Proti? Přijato. ITRE 41. Kdo je pro? Proti? Přijato. ITRE 15. Pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 96. Pan Kreutzmann. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozměňovací návrh 97. Mitro Repo. Kdo je pro? Budeme o tom hlasovat elektronicky. Pozměňovací návrh 97, pan Repo, zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato 18 hlasů pro 17 proti. Pozměňovací návrh 98, pan De Jong. Kdo je pro? Proti? Zamítnuto. Pozmě... Odstavec 25, pozměňovací návrh 100, kde je pro? Proti? Přijato. A proto se dostáváme k ITRE 18. To je doplnění, kde je pro? Proti? Přijato. Poté 101, kde je pro? Proti? Přijato. 102, pro? Proti? Přijato. 103, pro? proti, při ITRE 6, doplnění, kde pro, proti, přijato. Dále ITRE 42 s ústním pozměňovacím návrhem zpravodaje, kdo je pro, proti, přijato. Dostáváme se ke kompromisu 11, kdo je pro, proti, přijato. Všechny ostatní pozměňovací návrhy padají. Dostáváme se ke kompromisu 12, kdo je pro, proti, přijato. Dostáváme se k ITRE 20, pro, proti, přijato. Pozměňovací návrh 109, kdo je pro, proti, přijato. ITRE 19, doplnění, kdo je pro, proti, přijato. Dostáváme se k pozměňovacímu návrhu 110, oddělené hlasování. Hlasujeme o první části. Vidíte, kde je to rozděleno. Je to tři, rozděleno na tři části, ale poslední část byla stažená. Ale to převzal jiný poslanec. Takže tři části. První část, kdo je pro? Proti? Přijato. Hlasujeme o druhé části. Kdo je pro? Budeme hlasovat elektronicky o druhé části. Zahajuji hlasování o druhé části 110. Končím hlasování. Přijato 19 hlasy ku 15. Část 3 byla stažena. ITRE druhá část odpadá a nyní ITRE 22. Budeme hlasovat. ITRE 22, kdo je pro? Proti? Přijato. Odstavec 28, pozměňovací návrh 111, kdo je pro? Proti? Přijato. Pozměňovací návrh 112, pan Rochefort, v doplnění kde pro? Proti? Přijato. ITRE 35, Nehlasujeme. ITRE 37 je doplnění. Kdo je pro? Proti? Přijato. 113. Paní Rüle má ústní pozměňovací návrh. Já budu velice stručná. Já bych jenom a, vyškrtla slovo fundamental, tedy zásadní takže 28a, kde fora a on konsortia hrajou zásadní roli, takže zásadní vymazáváme, zpravodaj souhlasí. Takže hlasujeme, kdo je pro, pro změ, pozměné znění, proti, přijato. ITRE 27, pro, proti, zamítnuto. ITRE 36, pro, proti, zamítnuto. ITRE 34 s ústním pozměvacím návrhem zpravodaje pro, proti, přijato. ITRE 34 s pozměvacím návrhem zpravodaje, kdo je pro? Přijato. Promiňte, 33. Nyní 20, odstavec 28F, ITRE 28 s ústním pozměvacím návrhem pro, proti, přijato. ITRA 29 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro? Proti? Přijato. ITRE 30, kdo je pro? Proti? Přijato. ITRE 31, kdo je pro? Proti? Přijato. Odstavec 29, pozměňovací návrh 115, kdo je pro? Proti? Zkontrolujeme to elektronicky. Pozměňovací návrh 115. Zahajuji hlasování. The vote is closed. Končím hlasování. 22 eh, pro, 15 proti, čili je to přijato. 115 jsme tedy přijali, teď můžeme jít rovnou ke 116, eh, kde máme další slova od pana Diona, kdo je pro, kdo je proti. To je schváleno, takže jdeme na 69, kdo, eh, paní Bergon, kdo je pro, kdo je proti, to je také schváleno. Teď 118 s tím eh, ústním poznacím nám z pana Košičníka, kdo je pro, proti, to je schváleno. Takže teď jdeme na industrie 38, kdo je pro, proti, schváleno. Teď i 39, kdo je pro, proti, proti, také schváleno. I 3, kdo je pro, proti, schváleno. Teď je pozvací na čtyři. Eh, kdo je pro? Proti? To je schváleno. Teď pět a šest, ty jsou identické. Kdo je pro? Proti? Schváleno. Oba jsou schváleny. Teď sedm. Pan de Jong, to je dílčí hlasování, takže nejprve část jedna. Kdo je pro? Proti? To je schváleno. A teď část druhá. Opět budeme hlasovat, kdo je pro, proti. To je zamítnuto. Teď osm od paní Rýle, kdo je pro, proti. To je schváleno. Dále eh, devítka, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. Desítka, opět s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, schváleno. A teď tedy jsme na poslední části, to je 1, 2, 3. Kdo je pro? Proti? To je také schváleno. Takže tím eh, se dostáváme na konec všech pozměňovacích návrhů. Teď tedy budeme hlasovat jmenovitě o celé zprávě. Zahajuji hlasování eh, ke zprávě kolegy Kožušníka. Končím hlasováním. Takže zpráva je schválena, 36 pro, jeden poslanec se zdržel hlasování, takže bych chtěla, chtěl poblahopřát panu Kožušníkovi zpravodaji, odvedl skutečně výborný kus práce. Doufáme, že se nám to podaří dostat na plenárku v říjnu, možná, že to bude až v listopadu, ale chtěl bych vám, kolegové, Eh, chci bych vás upozornit, že podle jednacího řádu bohužel eh, nemáme eh, řečnickou dobu pro stínové zpravodaje, ale pochopitelně můžete být na plenárce, až potom bude pan eh, Kožušník o této zprávě hovořit a potom v rámci eh, Catch the Eye můžete vystoupit. Myslím si, že by bylo dobré jak pro tento výbor, tak také pro pana Kožušníka a vůbec pro význam tohoto tématu, kde bychom se zúčastnili ve vysokém počtu. Takže teď ještě jednou bych vám chtěl všem poděkovat za to obrovskou práci, kterou jste odvedli při přípravě této zprávy. Děkuji. Teď půjdeme tedy dál k dalšímu hlasování. Jedná se o stanovisko pana de Campose, eh, což eh, má na starosti hospodářský výbor. Ehm, jedná se o eh, stanovisko ke zlepšení hospodářské zprávy ale buďte prosím potichu, protože máme ještě hodně práce před námi. Jedná se tedy o stanovisko ke zlepšení rámce zpráv ekonomických záležitostí a stability v Unii, eh, zejména pak v eurozóně. Dám teď slovo navrhovateli stanoviska panu Antonio, profesoru Antonio Fernando Correa de Campos. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Tato zpráva Eh, se nám dostala na stůl v poměrně nevhodné době, protože já jsem měl eh, jinou verzi, kterou jsme nemohli vzít v úvahu právě kvůli tomu načasování celého toho procesu. Eh, takže zde máme určité nekonsistence, dosáhli jsme některých kompromisů. Poslední pokus o kompromis se týkal harmonizace Eh, sazeb DPH. Jak všichni víme, toto je otázka, která je mimořádně důležitá pro jednotný trh, eh, ale v této oblasti skutečně bylo mimořádně obtížné dosáhnout eh, souhlasu. Takže je velice pravděpodobné, že velká část této zprávy bude nakonec odmítnuta. Před tím závěrečným hlasováním je dobré, že mohu vysvětlit, proč došlo k těmto rozdílům každém případě bych chtěl eh, poděkovat všem svým kolegům a také stínovým zpravodajům eh, za veškerou práci, kterou odvedli při přípravě tohoto materiálu. Eh, je pravda, že ne vždy jsme spolu souhlasili, ale velice dobře jsme spolupracovali. Děkuji. Teď tedy dovolte, abych stínovému zpravodaj, tady paní stínové zpravodajce za EPP dal teď možnost se k tomu vyjádřit. Děkuji, děkuji. Děkuji, pane předsedo. Já velice stručně eh, eh, řeknu jenom to, že už jsme vlastně o tom hovořili, ovšem, takže jen dovolte, abych poděkovala panu zpravodaj, který byl mimořádně vstřícný, vždy byl ochoten si vyslechnout eh, naše eh, názory, spolupracoval se všemi stínovými eh, zpravodaji. Měli jsme velice často eh, velice upřímné, i když velice tvrdé výměny názorů, jak říkají diplomaté, ale myslím si, že můžeme konstatovat, že skutečně i tyto často ehm, tvrdé výměny byly velice zajímavé. Jak řekl pan zpravodaj, Eh, toto téma se nám dostává na stůl poměrně nevhodnou dobu, ale zase na druhé straně také ve vhodnou dobu, protože eh, všichni eh, máme možnost předkládat alternativní návrhy. Pochopitelně, že existují různé názory k celé řadě aspektů, to je pravda, ale měli bychom se na ně dívat z úhlu diskuse, které se věnuje tento výbor a celý parlament eh, už v řadu měsíců a bude se jim zcela určitě věnovat i v budoucnosti. Jsem si jista, že vzhledem k tomu, že máme různé názory na tyto věci, tak můžeme očekávat velice zajímavou diskusi. Já mám ústní pozměňovací návrh, chtěl bych eh, pozměnit eh, jedno slovo v pozměňovacím návrhu 36 Eh, místo slova controlling si surveillance. Eh, já jsem se eh, na to informovala, je to pouze lingvistická otázka, je potřeba toto slovo vyměnit pouze ve francouzské verzi, ne v těch ostatních. Takže teď pojďme hlasovat. A před konečným hlasováním ještě dám možnost panu De Camposovi a druhé stěnové zpravodajce, aby se k tomu vyjádřili. Pojďme tedy k odstavci 1. Eh, tady budeme používat elektronické hlasování, protože tady asi budou skutečně velice odlišné názory. Takže pojďme si to opět zkontrolovat. Budeme hlasovat o odstavci 1. Hlasování je zahájeno. Končím hlasováním. Myslím si, že máme jednoho poslance EPP navíc. Takže jsme vás nachytali. Takže opět eh, budeme hlasovat. Teď končím hlasování. 22 pro, 15 proti, takže je to schváleno. Teď máme odstavec 2. Zahajuji hlasování k odstavci 2. Končím hlasování. A tento návrh je zamítnut 24 hlasy proti 13. Odstavec 3. Myslím si e, skutečně, že bychom měli e, elektronicky všechno odhlasovat. Tak zahajuji hlasování k odstavci 3, končím hlasování. To je zamítnuto 23 hlasy proti 13. Odstavec 4 od e, De Jong hlasujeme. Kolegové, mohl by se trošku zrychlit hlasování? Končím hlasování. E, opět e, zamítnuto 22 ku 14. Teď odstavec 5. To e, je grip, tady je odstranění kusu textu, kdo je. Hlasujeme, končím hlasování to je schváleno, 20 hlasy proti 15, takže pozměňovací návrh 6 odpadá, potom sedmička de Jong, hlasujeme. Končím hlasováním. To je zamítnuto obrovskou většinou. Odstavec 9, pardon, je to odstavec 6, pozměňovací návrh 9, zahajuji hlasování. Končím hlasováním. To je schváleno 21 hlasy proti 15. To znamená, že teď půjdeme eh, na osmičku, myslím, že se jedná o část 2, eh, protože část první odpadá, takže 8, část 2, hlasujeme. Končím hlasováním schváleno 19 k 18. Dále máme pozměňovací návrh 10 eh, od Korej de Campos. Kdo je pro? Eh, kdo je proti? To je schváleno, myslím, že velkou většinou. Eh, já nevím, chcete, abych stále používal elektronické hlasování? Ne. Dobře, tak pojďme dál na jedenáctku. Kdo je pro? Proti? to je zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 12. Tady, ano, je to pozměňovací návrh 12, kde je pro, proti, schváleno. Teď pozměňovací návrh 13. A to si myslím, že bychom měli eh, odhlasovat elektronicky, čili pozměňovací návrh 13 hlasujeme elektronicky. Končím hlasování schváleno eh, rozdílem jednoho hlasu 19 k 18, pozměňovací na 14 eh, pana Kreutzmana. Eh, pojďme, pojďme to zkusit. Ano, kdo je pro, pojďme zkusit bez elektronického hlasování, kdo je proti. To je schváleno. Teď máme pozměňovací návrh 15, opět pan Kreutzmann, kdo je pro? Proti? to je zcela jasně schváleno. Teď pozměňovací návrh 16, opět pan Kreutzmann, kdo je pro, proti, to je jasně zamítnuto. Teď pozměňovací návrh 17, profesor eh, profesora De Campose, kdo je pro, proti, to je také jasně schváleno. Teď máme pozměňovací návrh 18, to je opět odstranění kusu textu Pozměňovací návrh 18. Hlasujeme elektronicky, končíme elektronické hlasování. To je schváleno 23 k 14, takže 19 odpadá. Teď pozměňovací návrh 20, opět od pana Krojcmana. Kdo je pro? Proti? Zdržel se někdo? to je eh, zamítnuto, zamítnuto, pan předseda se opravuje, předtím řekl schválno, či zamítnuto. Dále pozměňovací návrh 21, profesor De Campos. Hlasujeme elektronicky o pozměňovací návrh 21. Takže 21, 20 byla zamítnuta. Končím hlasování, to je zamítnuto 23 hlasy proti 14. Teď jsme u pozměňovacího návrhu 22, opět od pana Krojcmana, kdo je pro, proti, jasně zamítnuto. Pozměňovací návrh 24, opět pan Krojcman, kdo je pro, proti, to je také zamítnuto. Takže 23, opět od profesora de Campose, kdo je pro? Proti? Myslím si, že to si překontrolujeme elektronicky. Zahuji hlasování pozměňovacímu návrhu 23. Končím hlasování. Zamítnuto 17 pro, 18 proti. Teď mám pozměňovací návrh 25. Opět pan Krojcman předkládá. Kdo je pro, proti? To je zamítnuto. Pozměňovací návrh 26. Opět pan Krojcman pro. Proti. To je zamítnuto. Pozměňovací návrh 27. Pan Kanfen. Eh, kdo je pro? Myslím si, že to elektronicky překontrolujeme. Pozměňovací návrh 27. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. Eh, to je stejný počet hlasů, čili je to zamítnuto 18 k 18. Vy víte, že ta, ten jeden poslanec, který se zdržel, o tom rozhodl. Teď se dostáváme k odstav pardon, k pozměňovacímu návrhu 29, odstavec 12, opět elektronické hlasování, tady si myslím, že je potřeba eh, to dělat elektronicky. Pozměňovací návrh 29, odstavec 12, elektronicky hlasujeme, končím hlasování. 23 ku 14 schváleno. A teď eh, máme 8 20. pozměňovací, 8 20. Eh, jak, čili zahajuji hlasování k pozměňovacím návrhu 28, což je jakýsi dodatek. Končím hlasování. Zamítnuto 23 ku 14. Teď eh, odstavce odstavec 13, pozměnací na 30D až 31, o tom budeme také hlasovat elektronicky. Eh, eh, pozměnací návrh 30, 31, hlasujeme elektronicky, končím hlasování. Opět eh, máme 18, 18, takže to je zamítnuto. Dále. Teď Pozměňovací návrh 32, opět elektronicky, je to návrh profesora De Campose. Zahoji hlasování k pozměňovacímu návrhu 32. Končím hlasování. Zamítnuto. 13 pro, 24 proti. Dále pak máme 33 a 33. Eh, elektronicky budeme hlasovat 33, eh, 34, zahajuji hlasování. Končím hlasování. A to je schváleno 23 hlasy proti 13. Poslanci návrh 35 eh, z pera pana Krojcmana. Kdo je pro? Eh, opět si to zkontrolujeme elektronicky. Poslanci návrh 35. zahají hlasování. Končím hlasování. Schváleno 23 hlasy proti 14. Poslanci návrh 36 Opět budeme hlasovat pozměňovací návrh 36. Eh, velice pomalu hlasujete. Teď tady končím hlasování. Eh, Hlasoval pouze 34 lidí. Eh, je to zamítnuto 19 hlasy proti 15. Teď eh, odstavec 16, pozměňovací návrh 37. Kdo je pro? Proti? To je schváleno. V tom případě si myslím, že nepotřebujeme pozvat 38, 39, nepotřebujeme o tom hlasovat. Dostáváme se tedy k odstavci 18. Eh, pozměňovací návrh 43 byl stažen, 40, eh, k tomu budeme elektronicky hlasovat. Poznávací návrh 40, zahojí hlasování. Končím hlasováním. To eh, je zamítnuto 24 hlasy proti 12. Poznací návrh 44. Myslím si, že k tomu také budeme hned elektronicky hlasovat. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu 44. Končím hlasování. Schváleno 30 hlasy pro a pěti proti, to je 41. Opět pozměňovací návrh předkládaný panem Krojcmanem. Zahajuji hlasování. Je to pozměňovací návrh 41. Zahajuji hlasování. Končím hlasováním. E, zamítnuto 22 hlasy proti 12. Takže teď budeme hlasovat o e, Pozměňovací návrh 42 de Jong. Zahajuji hlasování pozměňovacímu návrhu 42. Končím hlasováním. E, to velkou většinou. Teď je tedy pozměňovací návrh 45, kterou předkládá řada kolegů. Kdo je pro? Proti? Eh, to je schváleno a teď eh, poznáte návrh 46, eh, opět z pera pana Klecmana, kdo je pro, kdo je proti, to je schváleno. Takže teď zpravodaj bych chtěl říct několik slov předtím, než budeme hlasovat o celém návrhu. Děkuji, děkuji pane předsedo. Navzdory tomu, že to hlasování bylo víceméně vyrovnané, ukázalo se eh, při něm, jak rozdělené jsou názory jednotlivých skupin k tomuto tématu. Není to konec světa, není to velký problém, budeme mít v budoucnosti obrovské množství příležitostí se k těmto otázkám vrátit. Velice často se jedná o otázky ideologické, já eh, se oba omlouvám za to, co teď řeknu, ale já sám budu hlasovat proti svému návrhu, protože těch pozměňovacích návrhů zkrátka bylo tolik, že se ten text úplně změnil. Nicméně vám všem děkuji za vaše příspěvky. Jak jsem již řekl, v budoucnosti určitě budeme mít mnoho příležitostí o těchto věcech dále hovořit. Eh, jako zpravodaj na to máte plné právo, je to také velice pochopitelné, protože takovým způsobem zkrátka politika funguje. Myslím si, že nikdo s tím problém nemá. Takže teď zahoji hlasování, elektronické hlasování eh, k tomu to návrhu stanoviska. Končím hlasování. Eh, je to schváleno 18 hlasy pro, 14 proti a 5 se zdržel hlasování. Takže e, skutečně je to kontroverzní záležitost. Vidíte, že ten součet 5 a 14 je velice blízký 18. Děkuji vám všem e, za vaše hlasování. Teď to bude zvažovat výbor hospodářský. Děkuji vám za hlasování. Teď si uděláme eh, kratičkou přestávku, proto aby lidé mohli opustit sál, kteří nemají zájem na další body, o další body a pak budeme hned pokračovat. So, ladies and gentlemen, could we, um, could we now resume our business? Dámy a pánové, můžeme opět začít jednat. Čekáme na paní Clarence Will. Nevím, zda tady je s námi. All right. We just need to wait a second for Mrs. who is in charge of our dossier. So. Musíme ještě pár vteřin počkat, prosím. Um, okay, um, let's uh, then proceed with our work. And, um... Budeme pokračovat, vážení kolegové. Eh, další důležitá zpráva vlastní iniciativy. Stanovisko se týká nové iniciativy mm, komise monitorování maloobchodu a domníváme se, že toto je velice důležité téma a Paní Koraca Bild je naší zpravodajkou. A zajistila nám prezentaci od komise k tomuto stanovisku a Benjamin z DG který je naším starým přítelem, přítelem tohoto výboru, bude přednášet a zeptám se jenom paní Korece Bild, zda chce Eh, prezentaci eh, uvést, aby připravila půdu pro prezentaci, tu si pak vyslechneme, vidíte ji na, pro, že se promítá za mě, jenom chci zjistit, zda jsou tu zastoupeny jednotlivé frakce. Slyšeli jsme, že pan Panzery je stínovým zpravodajem, ehm, paní Steller je také tady, eh, pan z Aldy je tady, já jsem tu za EKR, paní Rule, nevím, možná by. Ano, je tady s námi. Kdo eh, bude odpovídat za toto stanovisko za zelené? Ehm, vím, že máte hodně práce a pan Trantafledis je taky tady. Eh, proto nejprve dám slovo eh, paní Koradce Bild eh, a pak si vyslechneme prezentaci. Děkuji, Michael. Dnes by skutečně měla vystoupit komise, aby přednesla mimořádnou zprávu. Chci jenom stručně uvést téma, a chci připomenout, že už se nečeká další sdělení nebo návrh od komise. Proto tou hozenou rukavicí pro nás je nalézt ve zprávě o monitoringu od komise, zjistit problémy, omezení a možnosti eh, pro lepší fungování maloobchodního trhu ne všechno lze samozřejmě zrealizovat. To načasování je mimořádně dobré a proto jsem velmi vděčná za to, že právě toto se stalo mojí první zprávou. Ehm, maloobchod eh, dává práci eh, více než 5 milionů li- lidí a představuje 20 eh, malých a středních podniků v EU a proto se podílí na naplňování cílů strategie EU 2020 o opětovné zavedení jednotného trhu pro občany před večer Montyho zprávy je velice důležité. Pracujeme totiž v situaci, kdy probíhá eh, zásadní krok k přípravě jednotného eh, aktu pro jednotný trh proto nesmíme nic uspěchat, musí proběhnout otevřené konzultace, je to tvůrčí proces, protože tam zatím návrh od komise nemáme a také, co se týče zainteresovaných subjektů. Externě belgické předsednictví se bude ve svých závěrech Rady pro hospodářskou soutěž právě na akt jednotného trhu zaměřovat. Bude se zaměřovat mimo jiné i na maloobchod v této oblasti, ale samozřejmě měli bychom nejprve vyčkat co eh, z tohoto vyjde, abychom nepřekrývali eh, právě tato úsilí. Proto se nesmírně těším na prezentaci komise na toto téma. Jediná věc, kterou bych chtěla podotknout na úvod, nechci diskusi nějak omezovat, je, že se budu zaměřovat především na maloobchod v potravinách, což je největší segment maloobchodu a možná také nejdůležitější. Těším se na vystoupení komise. Děkuji za tento úvod a prosím, připomínejte nám to, že musíme být opatrní, protože my neodpovídáme za sektor potravin. A měli bychom tedy mít eh, jasno v tom, že se věnujeme maloobchodním službám obecně, eh, protože to samozřejmě zahrnuje celou řadu dalších výrobků. Eh, pozvu Žana Berževana, aby vystoupil, uvolní mu místo a velice se těším na vaši prezentaci. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych nejprve chtěl poděkovat za příležitost vystoupit s touto zprávou na půdě vašeho výboru. Vím, že nemáte moc času a vím také, že jste přísný jako předseda. Pokud tedy budu svůj vymezený čas přetahovat, prosím, eh, sdělte mi to. Zpráva byla přijata 5. července a její cíle, ty proberu samozřejmě a zaměřím se na čtyři aspekty. Jednak na cíle zprávy, jednak vysvětlím, že jde o podle našeho názoru nový horizontální přístup. Je to první zásadní iniciativa z hlediska monitorování trhu a o tom přístupu promluvím podrobněji. A co považujeme za velmi zajímavé i v souvislosti se zprávou paní Koracebelt, jsou hlavní témata. Já se budu věnovat hlavním zjištěním podle různých zainteresovaných subjektů a nakonec na úplný závěr zmíním eh, současný stav a možnosti do budoucna. Pokud jde o hlavní cíl, zpráva jasně uvádí, že chceme zajistit, aby svoboda jednotného trhu byla v, aplikována také v sektoru maloobchodu, aby tedy zajistila nejenom dobré ekonomické výsledky, ale především, aby podporovala inovace a zároveň respektovala ehm, hospodářskou, sociálně územní soudržnost, stejně jako ochranu spotřebitele a ochranu životního prostředí, což je velice široce nastavený cíl ale zdůraznit musím, že při přípravě zprávy, ačkoliv ji dnes prezentujeme za DG Markt, na práci se podívalo 11 eh, generálních ředitelů, eh, včetně toho odpovědného za zemědělství. Chci tedy vysvětlit, že jde o horizontální iniciativu, v níž se snažíme zajistit, aby při aplikaci svobod jednotného trhu, eh, abychom mohli plnit jednotlivé cíle v oblasti strategií pro ty sektory, které jsou regulovány. A v komisi proběhla dlouhá diskuse. Pokud se podíváte na název zprávy, my vždycky eh, hovoříme o spravedlivých, férových eh, službách v oblasti maloobchodu. Proč v souladu s cíly strategie EU 2020 musí být tedy eh, inteligentní, inovativní, eh, eh, dále trvale udržitelné, tedy v souladu s ochranou životního prostředí a to samozřejmě nejenom v samotném ne výrobě, ale vůbec i spotřebitele by se měli orientovat na udržitelnost, musí být také inkluzivní, tak jak to paní zpravodajka ehm, vysvětlila, právě obchod představuje výrazného zaměstnavatele mimo veřejnou zprávu, patří k největším zaměstnavatelům ehm, proto k této složce ehm, patří důležité prvky zaměstnanosti. A proč zdůrazňuji, že právě tento důraz na spravedlivost neznamená ekonomický fundamentalismus. Já tady nevystupuji v roli politické, dnes totiž už ni, není sporu o tom, že právě maloobchod byl často vnímán a e, popisován jako metoda k boji proti inflaci. O, o tom není sporu. Tato úloha maloobchodu je zásadní a měla by platit i nadále, především vůči spotřebitelům. Eh, ale to není všechno. obchod má také kvalitativní úlohu. Nejenom, že spotřebitelé chtějí finančně dostupné potra- postupné výrobky, ale chtějí také přístupné eh, výrobky a chtějí také výrobky kvalita- kvalitní. Ehm, my bychom měli tedy říci, že Eh, právě maloobchod se nemá soustředit čistě jenom na eh, hospodářskou soutěž založenou na cenách, ale na všech aspektech. A právě eh, o to se snažíme i v této zprávě. Jde o nový přístup pro komisi a jak jsem už naznačil, snažíme se zvážit všechny své cíle a vím, že tento výbor si je toho velmi vědom. My totiž soustavně eh, eh, eh, se setkáme si situacemi, co dělat, když například otevřít si trh pro obchod, musíme uvažovat vždycky o ochraně spotřebitele, sociální ochraně a tak dále. Pro vás to není nic nového, ale myslím si, že je velice důležité zdůraznit, že jde o problematiku, která Eh, nám umožňuje, což nás velice těší, spolupracovat s kolegy z dalších generálních ředitelství, aby se i jejich přístupy promítly do tohoto textu a samozřejmě nalézt tu správnou rovnováhu, protože o to nám jde vždycky, když vytváříme politiky a strategie jednotného trhu a také se blížíme tomu, co uvádí zpráva profesora Montyho. Eh, možná sám bych byl překvapen, eh, že eh, kdyby se i tam logika jednotného trhu neprojevila. Co bych řekl na úvod o našem přístupu? Ehm, my jsme nezadali spoustu studií, abychom se stavili zprávu. Vycházelo se více méně z průzkumů, které prováděla jednotlivá generální ředitelství, z pohovorů které se odehrály v různých členských státech, z jednání organizovaných členskými státy, nejenom mezirezortními, protože se o tu, tyto záležitosti zajímala různá ministerstva, ale také s různými zainteresovanými subjekty a bylo jich skutečně mnoho, které vyjádřili zájem o tuto problematiku. Šlo tedy o interní práci spolu s konzultacemi, připomínkami a zjistíte, že na jedné straně tedy vznikla zpráva, která schrnuje hlavní zjištění a logiku tohoto přístupu. Eh, na straně druhé najdeme pracovní dokumenty interní, které obsahují veškeré podrobnosti z výzkumů, které proběhly. Hm. Eh, také jsme trvali na tom, že tento sektor je propojen eh, také vertikálně oběma směry. Tedy na jedné straně máme spotřebitele a to, co očekávají, na druhé straně má tento sektor nesmírně důležitou úlohu v umožnění přeshraničního obchodu, třeba pro výrobce, kteří potřebují ten sektor, aby dostali své výrobky na trh. A právě díky tomu eh, je maloobchod tak zásadní. Proto jsme se rozhodli právě pro maloobchod jakožto pilotní případ tržního monitoringu protože tam působí celá řada souvislostí propojení, propojení na jednotný trh, certifikační služby a další oblasti, vzhledem k tomu, že sám mal obchod spoléhá na řadu služeb a odvětví služeb jenom proto, aby se dostaly výrobky, které denně používáme až k nám. Samozřejmě jsme zaznamenali rozdíly mezi jednotlivými členskými státy, rozdíly strukturální, rozdíly hospodářské, a také jsme se snažili zjistit regulatorní rozdíly. A Právě z tohoto úvodního screeningu a na konci eh, pracovního dokumentu najdeme seznam, kde jsme zjistili asi 20 problémů na jednotném trhu a důvod, proč jsem dnes tady, já jsem nesmírně potěšen, že se tento výbor rozhodl mě přijmout a eh, jsem rád, že paní Koraca byl, bude pracovat na té zprávě ještě dál, protože eh, důležité je zjistit, které z těchto problémových oblastí by se měly stát prioritou, pokud jde o hlavní zjištění z úhlu pohledu spotřebitele. Hlavní záležitost, která vyplývá na povrch, je nedostatek eh, v dostupnosti finančně dostupných maloobchodních služeb. Tady nejde o kritiku maloobchodu jako takového. Je zřejmé, že je to problém například ve vzdálených venkovských oblastech, případně v některých částech měst. Vůbec otázka nakupování v blízkosti bydliště má zásadní význam. Já velice rád zodpovím vaše dotazy, ale obecně Eh, jsme zjistili, eh, co tento problém může působit. Eh, jednou z příčin, a vidíme, že jsou to také rozhodnutí a pravidla v oblasti územního plánování. Ten, nemyslím, že bychom měli zacházet až do lokální úrovně, ale víme například, že směrnice o službách pomohla zbavit se takzvaných ekonomických testů, které měly zásadní dopad na celý sektor. Nakonec členské státy modernizovaly svůj systém, ale i dnes se setkáváme s tím, že e, logika, která existovala e, v tom takzvaném ekonomickém testu, ještě platí na úrovni plánování. E, alespoň takto jišťujeme a projevuje se to ve zprávě. Podle mého názoru na základě diskusí s členským státy se ukazuje, že pokud chceme zajistit, aby přínos z jednotného trhu v malobchodu byl pozitivní, eh, musí eh, státní orgány, orgány vymáhající právo spolupracovat a také si musíme uvědomovat přeshraniční rozdíly, které situaci na trhu narušují. A eh, mám samozřejmě také čísla, možná se můžete zeptat kolegů v DG Regio, kteří zjistili, že 35 našich občanů, což je opravdu hodně, žije právě v příhraničních oblastech. A pokud se tyto jevy tam projevují, tak jde o zásadní problém pro jednotný trh. A pak také můžeme uvažovat o tom, že ne vždycky dobře funguje trh eh, s komerčními nemovitostmi. Mohu vám říci, že o tuto zprávu měli eh, velký zájem eh, nejenom zástupci malou obchodu, ale také právě zástupci sektoru k té stavebnictví nebo developerů, kteří plánují nová obchodní centra. A zjistili jsme některé překvapivé věci. Například rozdíly mezi novými členskými státy a špatné fungování tohoto trhu s obchodními nemovitostmi. Druhým hlavním problémem pro maloobchodníky nyní je následující. Existuje problém s přístupem na trh, o tom už jsem hovořil, existují různá pravidla týkající se plánování, ale kromě toho nefunguje trh týkající se obchodních nemovitostí, ale také je zde problém s franšízami. A existují různá pravidla pro franšízy. Pokud chcete rozvinout nový obchodní formát, potom chcete rychle růst, poté využíváte franšíz. Existují ale různá pravidla pro franšízy a to brání tomu, aby franšízy mohly fungovat přeshraničně. Takže z tohoto pohledu to je zcela zásadní otázka pro obchodníky. A další důležitá věc, kterou uvidíte ještě později, jsou eh, různá pravidla týkající se ehm, nespravedlivých obchodních praktik. A zde mám na mysli to, že maloobchodníci poukázali na tu skutečnost, že nemohou eh, nakupovat eh, značkové produkty z ostatních zemí, protože ehm, zde existují Um, různá pravidla, která, by, um, která můžou, mohou narušovat vnitřní trh. Pokud omezujete nakupování přes hranice, nakupování zboží přes hranice, poté um, děláte něco, co narušuje vnitřní trh. A opět uh, toto se odráží i v textu v naší zprávě. Pokud jde o dodávky, A maloobchodníci si stěžují také na ten opačný směr. A poukazují na to, že maloobchodníci mají přehnané požadavky, existuje, existují, existuje zde kritika týkající se označování. Ale jedna věc, kterou vám mohu říci, je, že pravidla, a která se aplikují na regulaci těchto, tohoto zneužívání, jsou různá v jednotlivých členských státech. My spolupracujeme úzce s našimi kolegy z Generálního ředitelství pro um, hospodářskou soutěž. Ale uh, toto není jenom věc hospodářské soutěže. Existují uh, různé uh, regulatorní režimy a pro uh, nespravedlivou hospodářskou soutěž. Uh, mezi členskými státy jsou rozdíly a to brání opět rozvoji vnitřního trhu. Další bod, který bych chtěl zdůraznit, na který jsme narazili, je otázka vysokých nákladů. Zde hovoříme především o problému pro malé a střední podniky. A spolupracují se maloobchodníky a snaží se vytvářet um, kvalitní značky, především s ohledem na um, kritéria životního prostředí a sociální kritéria, ale zjišťují, že ve chvíli, kdy se snaží splnit tato kritéria, ne vždy ehm, kritéria určitého obchodníka, ne vždy tato kritéria nebo tuto značku uznává také jiný eh, obchodník. Například pokud spolupracujete s určitou ehm, značkou eh, ve Francii, ehm, ta kritéria, která splníte ve Francii, nejsou automaticky aplikována třeba v Itálii. A zde existují určité standardy, akreditace těchto standardů. Takže malý nebo střední podnik investuje mnoho peněz pro to, aby splnil daná kritéria, aby e, získal odpovídající e, značku ale nemůže toho potom využít v jiném členském státě. A to je důležité, protože vraťme se e, k, ke spotřebitelům. Pro spotřebitele jsou značky kvality velice důležité, ale na druhé straně se, se stěžují na to, že je tolik značek, že si nikdo nemůže být jistý, e, co tyto značky znamenají. A trh s těmito značkami je velice fragmentován, je velice e, rozdělený mezi jednotlivé členské státy. To je další důležitá věc. Pokud je o zaměstnance, v této oblasti existují některé eh, výzvy. Je to obrovské odvětví, které zaměstnává mnoho lidí. Je to nesmírně důležité eh, odvětví, protože je to místo, kam se dostávají na pracovní trh lidé, kteří eh, přicházejí na pracovní trh nebo kteří, jsou, kteří nemají vysoké vzdělání. Je to také sektor, který je velice rozmanitý i uvnitř členských států. Existují zde různé kolektivní smlouvy. Někdy záleží na pobočce, na velikosti společnosti, na typu, s čím společnost obchoduje a tak dále. K čemu to vede? Vede to k tomu, že zde existuje velký problém s prosazováním pravidel. Takže otázka zde není, že by byla nedostatečná pravidla, ale kvůli tomu, že se jedná o velice fragmentované odvětví, Často eh, myslíme na velké podniky, ale jsou, je zde také mnoho začínajících malých firm. A problém je, že když a eh, se snažíte být konkurenceschopný tím, že zlepšujete pracovní podmínky a e, máte obrovskou konkurenci, potom je skutečně těžké zlepšit e, svou, e, svůj kvalitativní e, výkon, svoji kvalitu. Zjistili jsme, že maloobchodníci, kteří mají eh, nejlepší systém informování spotřebitelů, jsou typicky ty firmy, které se snaží také o eh, dobré pracovní podmínky a eh, o to, aby lidé, kteří pro ně pracují, byli spokojení. Zaměstnání je zcela zásadní, nebo otázka zaměstnanců je zcela zásadní pro maloobchodníky a zlepšování podmínek je důležité, ale opět se existuje fragmentace. Neformální ekonomika je problémem pro celý sektor služeb a samozřejmě je problémem také v, té, v tomto odvětví. A opět to brání rozvoji kvalitnějších pracovních podmínek v celém odvětví. Zajímavé je, že spotřebitelé si také stěžují na to, že neví příliš mnoho o tom, jaké sociální podmínky poskytují zaměstnavatelé, maloobchodníci. Maloobchodníci vám řeknou, že mají určité eh, označení kvality, určitá etická, etická označení a tak dále. Eh, řeknu vám, že to už je nyní eh, naprosto normální, naprosto mainstreamová záležitost. A někteří lidé ale se hodně soustředí na tyto označení kvality. Ale zásadní otázka je, jaké podmínky skutečně poskytují maloobchodníci. Můžete si nakoupit nějaké produkty fair trade, um, ale eh, víte, že to nakupujete od maloobchodníka, který má velice špatné pracovní podmínky pro své zaměstnance. Nechci eh, kritizovat maloobchodníky. Maloobchodníci eh, hrají zásadní roli pro to, aby rozvíjeli tyto systémy a poskytování informací o sociálních podmínkách. A další důležitou otázkou je otázka znalosti a dovedností. A toto odvětví má velkou fluktuaci. A to je normální, to je také pozitivní. A v této oblasti eh, často mají lidé a své první zaměstnání, často zde pracují studenti a poté se dostanou někam dále. Nicméně, existuje zde potřeba proto, existuje zde potřeba eh, informačních a komunikačních technologií v tomto odvětví. Toto odvětví hraje nesmírně důležitou roli pro rozvoj IKT, ale na to potřebujete kvalifikované pracovníky, aby mohli tyto technologie využívat. Je třeba, aby zde existovala, aby lidé měli zkušenost s maloobchodním průmyslem, ale zároveň potřebují znát informační a komunikační technologie, které se využívají. A to je věc, na které se všechny zainteresované strany, veškerý sociální partneři shodnou. Je to velice důležitá věc z hlediska zaměstnanosti. Generální ředitelství pro zaměstnanost se touto otázkou eh, zabývá. Snaží se podívat na to, jak eh, dosáhnout toho, aby byl dostatek kvalifikovaných pracovníků. A další důležitá otázka je otázka budoucích eh, generací a udržitelnosti. My se nedíváme jenom na současné spotřebitele, ale také na potenciální budoucí spotřebitele. Zabýváme se tím, jak by tento sektor, to odvětví, mohlo sehrát klíčovou roli tom, aby v budoucnosti plnilo požadavky spotřebitelů. A můžete rozvíjet e, jako malý obchodník svůj podnik odpovědným způsobem z hlediska sociálního a z hlediska životního prostředí a to znamená, že přispíváte k trvale udržitelnému hospodářství. V současné době se ale nedostatečně berou v potaz otázky životního prostředí. Ne ze strany maloobchodníků, ale spíše ze strany řetězce dodávek. Maloobchodníci si stěžují na to, že mají omezené informace, které se jim dostávají, pokud jde o um, ekologičnost jejich dodavatelů. To je zcela klíčová věc. Pokud jde o využívání energie, to je další problém. Hodně se hovoří o používání, o využívání kapacit ehm, mrazáků. Mnohem méně se hovoří o osvětlování v budovách. Je důležité si uvědomit, jaká, jaký je zde vztah mezi maloobchodním odvětvím a, a odvětvím komerčně využitelných nemovitostí. A víme, že plánování a tuto věc může také ovlivnit. A pokud se snažíte rozvíjet takzvané zelené obchody, některé úřady jsou mnohem otevřenější pro rozvoj takovýchto obchodů, takovýchto zelených budov jiné nejsou tak otevřené. Další zásadní otázka to asi znáte, je něco, na čem pracuje generální ředitelství pro životní prostředí, že stále ještě nemáme společnou metodologii pro životní cyklus výrobku. A, a hodnocení z hlediska životního prostředí. Jak víte, existuje zde opět nebezpečí fragmentace mezi jednotlivými členskými státy, takže to je klíčová výzva. Dále e, územní plánování, městské plánování a mobilita. To jsou Eh, důležité otázky. Eh, zahrnuje to možnosti eh, pohybu mezi jednotlivými lokalitami, zahrnuje to otázku poplatků na dálnicích, poplatku za vjezdy do center měst. Jedním z nejlepších způsobů a jak omezit zácpy je zabránit lidem v tom, aby museli jezdit do obchodu auty. A já jsem to zapomněl zmínit, když jsme hovořili o spotřebitelích, ale otázka eh, vzdálenosti do obchodu je zcela zásadní. Elektronický obchod eh, stále ještě eh, tuto věc nevyřešil. Víme, že elektronický obchod může sehrát obrovskou roli, má velký potenciál. Předseda ví, že my pracujeme na otázce elektronického obchodování. Samozřejmě elektronicky můžete um, koupit mnoho produktů. V, například pokud jde o knihy, velká část produktů se a, e, prodává na internetu, ale celkově se na internetu prodává jenom 2 až 4 výrobků. E, to je velmi málo. Zcela zásadní bude moment ve e, chvíli, kdy především v potravinářské oblasti maloobchodníci začnou prodávat na internetu. To se pomalu rozvíjí. Ano, měl bych to shrnout, takže poslední slide. Následné kroky. Doposud jsme dostali na 100 odpovědí. Víte, že jsme celou věc zahájili v létě. Jak paní zpravodajka zmínila, ještě nemáme dostatek závěrů, protože tyto závěry by měly být zahrnuty do aktu pro jednotný trh. 27. října se bude konat konference, které se zúčastní různé zainteresované strany. A potkali, pozvali jsme nejrůznější účastníky, eh, podávám vám tom informace. a Předsednictví se tím také zabývá. Eh, nás by zajímalo, jaké máte vy priority a budeme velice rádi, když s vaším výborem budeme o tomto tématu moci dále diskutovat. A v neposlední řadě, eh, pokud existují nějaká řešení v této oblasti, potom eh, tato řešení budeme hledat na horizontální úrovni. Spolupracujeme s ostatními generálními ředitelstvími a také s nejrůznějšími zainteresovanými stranami. Mnohokrát děkuji za to, že jsem měl tuto příležitost a těším se na vaše připomínky. Uh, well, John, thank you very much indeed. Děkuji. Eh, děkuji, Johne. Eh, vždy nás eh, motivujete k tomu, abychom o všech těchto věcech eh, uvažovali. Jen jedna poznámka ode mne, která nesouvisí až tak moc s obsahem. Na začátku svého příspěvku jste hovořil o zprávy profesora Montyho. Chtěl bych vám pouze připomenout velice taktním způsobem, že pochopitelně eh, tento výbor, hlavně pak zpráva Grechové, vlastně přišla s tou myšlenkou eh, aktu o jednotném trhu. Eh, komise často zapomíná na to, že jsme sehráli v této věci tuto úlohu. Já jsem vás nepřerušil, když jste o tom hovořil, ale určitě to eh, dáte na vědomí eh, těm příslušným lidem. Myslím si, že eh, toto budete přisuzovat nejen tedy výboru INTE. Teď tedy dám slovo paní zpravodajce, která se k tomu může vyjádřit a potom dám slovo stínovým zpravodajům. Paní Stajlerová také se chce vyjádřit která bude hovořit jménem SND. Eh, eh, Eh, já na závěr také po všech těchto poslancích bych chtěl něco říct, takže nejprve paní Karcera Bild. Děkuji, děkuji Malcolme, chtěl bych poblahopřát komisi a poděkovat komisi za tuto mimořádně profesionální zprávu, která nám skutečně pomůže se pohnout z místa při identifikaci všech těchto věcí, které eh, s těmito věcmi souvisejí. I já mám svou malou firmu, mám s ní zkušenosti a eh, je velice důležité, jakým způsobem budeme identifikovat ty věci, věci, na které se budeme muset soustředit v budoucnosti. Nemůžeme se soustředit pochopitelně úplně na všechno. Myslím si, že to vůbec nejdůležitější, eh, co z toho vyplývá, je vytváření nových pracovních příležitostí, což je nástroj boje proti nezaměstnanosti v Evropě. Já si myslím, že právě tato oblast sehrává naprosto klíčovou úlohou. Nechci se sama pustit do toho, eh, co jsou tyto klíčové oblasti, protože nejprve bych eh, si ráda vyslechla eh, kolegy, což neznamená, že na to nemám svůj názor, na, názor na to, jak by měly vypadat vztahy mezi dodavateli, zaměstnavateli, distributory a tak dále. A to také souvisí s otázkou dopadu na životní prostředí a také s otázkou energetické účinnosti. Děkuji, Malcolme. Děkuji, děkuji, pane předsedo. A děkuji také eh, paní zpravodajce a také zástupci komise. Myslím si, že tato zpráva skutečně mi dala spoustu věcí, o kterých i přemýšlet. Myslím si, že máte pravdu eh, v tom, že to souvisí se zaměstnaností, že to také souvisí s tím, jakým způsobem zacházíme se zaměstnanci. Eh, vy jste to velice dobře eh, potrhl. Je pravda, že někteří malou obchodníci investují například do školení, do kvalifikačních kurzů a tak dále. Eh, a teď bychom měli si položit otázku, jakým způsobem bychom měli ovlivnit ty, kteří naopak neinvestují do rozvoje lidského kapitálu. Eh, Nejde mi o to, že bychom na někoho ukazovali prstem, že dělá něco dobře nebo špatně, ale to je velice důležité. Je dobré také, kdy, bylo by dobré, kdybychom k tomu měli i určitou eh, statistiku. Například kdyby, bylo by dobré, kdybychom věděli, kolik lidí aplikuje EFQM, čili kvalitní management a tak dále. Z vlastní zkušenosti ze Skotska e, mohu e, říci, že máme velice dobré zkušenosti e, s odboraři, kteří zastupují lidi, například hovoří o takových věcech, jako je násilí na pracovišti a tak dále. To jsou věci, které jsou důležité a které souvisejí s tím, čemu říkáme pracovní prostředí. Um, právě v oblasti malou obchodu k tomu často dochází a e, odbory na to u nás upozorňují. Je jasné, že kdybychom neměli e, technologické e, technologický vývoj, tak by situace byla jiná. Teď se všechno strašně rychle vyvíjí. Myslím si, že za několik posledních desetiletí se eh, velice urychlily eh, transakční eh, vztahy a tak dále. To jsou fascinující věci, a můžeme si položit otázku, jak to bude vypadat dál, eh, jak bude vypadat ten další velký krok. Hovoříme například o obchodu online, víme, že eh, supermarkety mají eh, onlineové služby a tak dále a spoustu lidí to vítá. Mnoho lidí má užitek z toho, že například si mohou objednat zboží až domů. Ale je mnoho lidí, kteří nemají přístup k takovýmto službám a já si myslím, že spotřebitelé by měli Eh, mít zajištěny tyto služby i ve vzdálených oblastech. To je další takové ožehavé téma. Eh, je potřeba si uvědomit, že v současné době hospodářská situace je poměrně obtížná v Evropě a mm, eh, obchod nebo celý tento sektor malobchodu obchodu Eh, pochopitelně souvisí také s tím, kde lidé kupují věci, jak s tím souvisí další investice. Eh, zajímá mě to také, jaký je propojení právě mezi obchodem a prodejem nemovitostí komerčního charakteru. Je pravda, že eh, někteří maloobchodníci se věnují otázce například nulových emisí uhlíku. Eh, jiní se tomu vůbec eh, nevěnují. Myslím si, že eh, ve všech těchto oblastech máme obrovský potenciál a obchod představuje významný sektor. Hovoříme například o větách, které souvisejí s tím, že lidé nejsou dostatečným způsobem odměňováni za svou práci Eh, maloobchodníci odvádějí obrovský kus práce a ne vždy je jejich práce příslušným způsobem hodnocena. Já bych vám také chtěla poděkovat za to, že jste mezi nás přišel, že jste nám přinesl tuto zprávu. A já mám pocit, že teď jsem daleko více informován o těchto věcech, než když jsem sem přišla. Děkuji, děkuji, Catherine. Eh, pan Hegard. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Eh, také bych chtěl poděkovat komisi za to, že nám zde vytvořil jakýsi kontext pro tuto diskusi. Dovolte, abych pokračoval v dánštině, ale budu hovořit velice eh, stručně. Myslím si, že tato zpráva komise je mimořádně zajímavá. Eh, všechny tyto oblasti jsou zajímavé, tak jako tomu hovořila řada řečníků. Je jasné také z této zprávy, že se to všechno týká eh, obrovského množství aspektů, sektorů, oblasti a tak dále. Eh, jak již řekla celá řada eh, lidí, myslím si, že zde máme před sebou poměrně velký úkol. Musíme o, hovořit o tom, jakým eh, způsobem, nějakým způsobem tyto věci vymezíme a soustředíme se jen na některé věci. Myslím si, že první zasedání eh, stínových zpravodajů se právě soustředilo na tuto otázku. My jsme se rozhodli, že je potřeba zcela jasně si říci, jaké jsou naše priority, tak abychom hovořili o těch nejdůležitějších tématech. Mohli bychom například eh, hovořit eh, to, že jsou obrovské cenové rozdíly v rámci vnitřního trhu Eh, což eh, vlastně odráží situaci na vnitřním trhu. Já osobně bych se rád soustředil na elektronické obchodování, tak jak o tom hovořila také zástupce komise ve své prezentaci, což také souvisí s posílením transparentnosti celého trhu. Kromě toho eh, můžeme hovořit o řadě dalších um, Eh, věcech, jako je eh, například eh, právo na duševní vlastnictví a tak dále. Ta zpráva obsahuje celou řadu skvělých návrhů. Například co se týče podnikání a vztahu občanů, máme 20 oblastí, o kterých se zde hovoří. Já si myslím, že by bylo dobré si zcela jasně říci, jaké jsou priority v těchto oblasti. Teď máme tedy eh, určité oblasti, ale musíme si také říci, jaké nástroje budeme používat v budoucnosti při řešení těchto věcí. Bylo by dobré, kdybychom měli také příležitost eh, setkat se se zástupci nejrůznějších firm a dalších organizací, kteří by nám možná pomohli eh, rozhodnout se, jak bychom měli tyto priority nastavit. Eh, myslím, že by skutečně bylo velice dobré zorganizovat k tomu slyšení, mít tady zástupce různých firm, protože jejich názory by byly velice užitečné. Eh, já bych eh, rád vyzval zpravodajku a také stínové zpravodaje. Chtěl bych nás všechny vyzvat, abychom se pokusili právě tuto prioritizaci ukončit co nejdříve. Děkuji, děkuji. Myslím si, že to je velice dobrý návrh. Eh, možná, že paní Krace Bild eh, eh, se k tomu ještě vrátí ve své reakci. Myslím si, že tato diskuse souvisí také s celou řadou aspektů, které souvisejí s aktem o jednotném trhu. Teď paní Rilling je další, kdo požádal slovo. Já na to mám podobný názor. Uh, mě naprosto fascinovala ta přehla, eh, přednáška i zpráva. Já jsem se eh, tím nezabývala poprvé, ještě jsme ve frakci neměli možnost hovořit o tom, kdo převezme odpovědnost. Jsme jenom tři, uvidíme, jak to bude. Eh, já, eh, na mě udělalo velký dojem, jak široké téma to je, ale myslím si, že musíme stanovit určité priority, protože není možné všechno pokrýt v jedné zprávě z vlastního podnětu. Já si myslím, že by bylo dobré udělat to meneslyšení, abychom věděli, kde tlačí ty problémy, protože otázka trvalé udržitelnosti, stejně tak jako otázka transparentnosti celého toho obchodního řetězce je zcela zásadní. Já vím, že uvnitř obchodního řetězce existují problémy s transparentností, a ve chvíli, kdy e, myslíme na přeshraniční obchod, je to ještě problematičtější. To jsou zkušenosti z praxe. Když se to poslechneme, tak víme, že se zde hovořilo o důležitých eh, bodech, ale je potřeba postupovat eh, kousek po kousku a je nutné, abychom navázali na zprávy, které jsme v této oblasti už udělali, například eh, zpráva k elektronickému obchodování nebo zpráva pana Foxe k tématu potravin. Je potřeba, abychom na tyto zprávy nějak navázali, abychom nedělali stejnou práci dvakrát. Ještě bych eh, chtěla poukázat na jednu věc, eh, eh, na co poukazují komunální zástupci. Poukazují na demografický rozvoj a na to, že některé části země jsou neustále méně osídlené. A to také znamená, že zde začíná být problém a každodenní dodávání zboží těmto lidem. možná by to jednoho dne, možná to jednoho dne bude muset být veřejná služba, protože žádný soukromý podnikatel to dělat nebude. Takže to je také zásadní otázka, na kterou bychom měli myslet, ale já si myslím, že my jako výbor bychom se zkrátka měli soustředit na jednu nebo dvě věci a ty ostatní věci na těch potom pracovat později. Pan Sansa Filides. Děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl poděkovat zástupci komise za velice komplexní analýzu. Zdůraznil relevantní otázky a odkázal na celou řadu výzev. Souhlasíme s ním v tom, že je potřeba posílit maloobchodní odvětví na úrovni EU. E, víme také, to, co zdůraznil, a to je, že maloobchodní odvětví zaměstnává mnoho lidí. Z tohoto důvodu naše, náš návrh by měl respektovat produkty ze všech členských států. Neměli bychom se dostat do situace, kdy bude existovat malé množství evropských výrobků, které budou obíhat v celé Evropě. Potřebujeme a totiž podporovat místní zemědělství a místní producenty. Takže se těšíme na to, jak eh, tuto otázku bude řešit paní Koraca Bild. A zdůrazňujeme to, že jsme připraveni spolupracovat a, eh, a diskutovat o otázkách. Děkuji. Děkuji. Možná ještě několik připomínek z mé strany eh, jako stínového zpravodaje. Nejdříve bych chtěl říct, že souhlasím s kolegy, kteří řekli, že rozsah zprávy paní Koraci Bild je něco, o čem musí stínoví zpravodajové hovořit, protože musíme se zamyslet nad přidanou hodnotou a musíme zajistit, abychom nalezli do zelí jiným výborům. Zároveň ale je třeba zohlednit jejich názory. Především zde mám na mysli výbor pro zemědělství. První bod já si myslím, že generální ředitelství a pro zemědělství provedlo zajímavou studiu týkající se zemědělských výrobků. A tam se zmiňovala celá řada věcí, které jsou zahrnuty také do této studie. Já si myslím, eh, že je správně to, co říkal pan Čansa Filidis, že je třeba nalézt určitou rovnováhu mezi místními výrobky a celoevropskými výrobky nebo zpracovanými výrobky. A to navazuje na některé ty body, o kterých jsme hovořili, eh, pokud jde o eh, otázku přepravy a tak dále. A parlament přednedávnem hlasoval o zprávě, byla částečně kontroverzní. Já si myslím, že to je potřeba zohlednit. Dostávám se k tímto k širšímu kontextu. Co mě zaujalo na vaší prezentaci, možná ne na zprávě, ale na prezentaci, že hovoříte o integrovaném přístupu. Ale klíčovým problémem pro mě je celá tato síť, tento řetězec dodávek a to, jak tento řetězec funguje. A budu chvilku kritický, jestli mohu. Myslím si, že Evropská unie trochu mate dva termíny. A ty nespravedlivé obchodní praktiky, proto máme legislativu. Samozřejmě tato legislativa musí chránit spotřebitele. A ta věc, o které jste ale hovořil, je podle mého názoru spíše otázka porušování hospodářské soutěže. A v každém případě v celé řadě odvětví, kterými se zabýváme, například v automobilovém odvětví, existují omezení na přeshraniční obchod a to je považováno za jasné porušení legislativy. A existují ale maloobchodníci, kteří chtějí naopak na, na, nakupovat ve velkoobchodech v jiné zemi, a chtějí tam nakupovat z, značkové produkty a nemohou to dělat. Já si myslím, že to je otázka hospodářské soutěže. A další bod se týká integrace. Já bych se na to chtěl zeptat. Nyní máme ehm, tu hodnotící tabulku z eh, spotřebitelského trhu, to je zdroj informací pro vyšetřování. Ale já si myslím, že tato tabulka jasně ukazuje, že existují velké rozdíly v cenách mezi jednotlivými zeměmi. A tyto rozdíly nemůžeme zdůvodnit normálním provozem trhu, normálními aktivitami trhu. Takže a mě by, já bych vás chtěl požádat, abyste tuto otázku hospodářské soutěže skutečně vážně zohlednil, a protože je zcela podstatná. Pokud jde o elektronické obchodování mezi obchodníky a dostupnost a webových stránech, kde je možné nakupovat jak pro mladou obchodníky, tak pro spotřebitele. To je velice eh, důležitý faktor pro otevírání eh, toho řetězce dodávek a já nevím, jestli tento bod byl dostatečně pokryt ve vaší analýze a mě by zajímal váš názor na toto téma. Další bod, který bych chtěl zmínit, se týká celé struktury maloobchodního odvětví a nesrovnalostí a uvnitř tohoto odvětví. O tom mluvili i kolegové. V celé řadě zemí existovaly obavy týkající se vysoké moci některých velkých maloobchodníků ve srovnání s, malým, s malými maloobchodníky. A s tím souvisí také otázka místního plánování. Vy jste hovořil o požadavcích na místní plánování. Já jsem se zabýval se spolupracovníky rovnováhou v tom obchodním řetězci a narazili jsme na to, že ve Velké Británii se někteří snažili o to, aby mohla být posílená hospodářská soutěž mezi velkými a maloobchodníky. Ovčem, ovšem občané v daných oblastech nemají velký zájem na tom, aby, tom bylo, aby tam bylo příliš mnoho velkých maloobchodníků. A myslím si, že podmínky, které eh, uvalují velký obchodníci, jsou eh, otázkou, kterou byste také měl uvážit. A včera jsme eh, dostali některé informace, byl tam, byla tam paní Šaldemoze, paní Steeler možná, a pan Lechegard tam byl. Včera jsme si výsledky prezentaci týkající se balíčku o zboží. To je odpovědnost generálního ředitelství Enterprise. Já jsem rád, eh, že máte tento horizontální přístup uvnitř komise, ale um, slyšeli jsme o případové studii eh, Toyoty, kde se hovořilo o nekonzistentní aplikaci um, norem na zboží v jednotlivých zemích. A bylo eh, zjištěno, že velcí maloobchodníci a měli specifické eh, prožadavky, požadovali eh, odpovídající eh, kontroly předtím, než daní výrobce mohl dodat své výrobky například do Německa. A to znamená, že tyto velcí maloobchodníci mají skutečně obrovskou moc a to brání rozvoji vnitřního trhu navzdory obrovským snahám vás a vašim kolegům v generálním ředitelství Enterprise. Já si myslím, že to je jedna věc, na kterou by se tento výbor mohl také věc, na kterou byste se měli soustředit vy. Já jsem nikde ve vaší zprávě neviděl a to, že byste zmínil nějaké normy, a ze strany nějaké normy na maloobchodníky a, a jejich rozdíly. Ale já si myslím, že to, že existují různé normy, vede také k tomu, že existují eh, nekalé obchodní praktiky. Ať už se jedná o prodej eh, spotřebitelům nebo prodej mezi eh, obchody. Zcela zásadní je otázka, jak funguje řetězec dodávek, jak eh, fungují požadavky, jak eh, tyto eh, velcí maloobchodníci brání malým podnikům v tom, aby vstoupili do toho řetězce dodávek. To je, toto je otázka, kterou by, byste se v každém případě měli zabývat. A já si nejsem jistý, jestli jste se touto otázkou zabývali dostatečně, ehm, tedy do posud. Ale vím, že paní Koraca byl se mnou v tom, této oblasti souhlasí. Jenom drobnou připomínku k Německu. Já o tom problému vím, diskutovali jsme o tom v souvislosti s směrnicí o hračkách. Kdyby nebyla nutná certifikace eh, třetích stran, tak bychom vůbec ty problémy neměli. Maybe we should... Možná bychom to měli opět vrátit na pořad jednání tedy. Uh, Chtěl by se ještě někdo vyjádřit? Ano, já jsem chtěl dát slovo ještě panu Belčevánovi, eh, aby se případně hájil k některým bodům a samozřejmě, aby reagoval k těm, na ty příjemné poznámky. Ale víte, že jsem se snažil být i v té kritice konstruktivní. Žané Dávám vám slovo, abyste se vyjádřil k tomu, co tady zaznělo a pak ještě dám slovo paní Koroce Bilt, aby hovořila o harmonogramu a dalších činnostech. Nejprve chci poděkovat i za ty konstruktivní připomínky, eh, na něž budu reagovat a děkuji také za pozitivní vyjádření. Také zazněla řada otázek a myslím si, že eh, ještě než přejdu k tomu poslednímu tématu, eh, které považuji za důležité, Chci se vyjádřit k tomu, co řekla paní Stiller. Otázka podpory investic do lidského kapitálu. Vy jste to zmínila, já ne e, takže skutečně myšlenka toho, že budeme jmenovat konkrétní subjekty a případně i otevřeně kritizovat, toto je zájem. Ale e, pokud můžeme e, povzbudit konečného spotřebitele, v tom, aby věděl, že takový a takový obchod zavedl kvalitativní standardy, které jste zmiňovala, to je možná cesta, jak můžeme ovlivnit volbu tohoto spotřebitele, protože o tom eh, se dostává ke spotřebitelům jenom minimum informací. A další možnost, budete-li diskutovat s maloobchodníky, kteří zavádějí eh, tyto programy, tak jim je třeba říct, že se to vyplatí. Vzniká větší lojalita zákazníků, získají také lepší eh, služby, eh, protože pracovníci těchto obchodů jsou ochotnější Eh, příjemnější na zákazníky a tak dále. Protože jedna věc, kterou jsme zjistili, je, že existuje řada situací, kdy, dejme tomu, někdo, kdo jako technofob se vrátí do obchodu a vrací tam eh, fotoaparát, že nefunguje, protože tam neumím dát baterky. A on mi ten výrobek prostě vymění, aniž by se podíval na to, že tam nejsou správně dané baterie. A to vlastně potažmo platíme všichni. Eh, důležité v této souvislosti je, že toto jsou uchopitelné problémy, které lze řešit. A také jako odpověď na vaši otázku a také něco, eh, co zaznělo v připomínkách zpravodajky i stínových zpravodajů, my jsme zjistili spoustu problémů, ale musíme určit, které jsou prioritní. Eh, samozřejmě to bychom rádi, abyste udělali vy za nás eh, prostě které informace vám k tomu dát můžeme. Pokud jde na, například o ten případ Spojeného království. Co se týče násilí na pracovišti, samozřejmě takový případ se objevil ve Spojeném království a musíme si uvědomit, že to, to, tady by měly probíhat diskuse mezi Eurocommerce a dalšími organizacemi, které mají dohody. A samozřejmě to je zásadní otázka, řeší se. A jak řekl pan předseda, my vám můžeme pomoci Ehm, i třeba s iniciativami, které právě ehm, probíhají a které třeba nemusí být projednány přímo tady na této půdě. A teď bych se rád dostal k dopadu recese z hlediska plánování nových objektů existují pravidla eh, nebo kodexy týkající se nájemních smluv pro nebytové prostory. V některých státech je v této oblasti větší flexibilita, někde méně, někde se to om vytváří podle obratu. Pokud máte obchůdek na hlavní třídě, tak nemůžete se prostě rozhodnout eh, přesunout o 20 kilometrů dál, pokud už jste do toho obchůdku investovali a už se tam zákazníci postupně naučili chodit. A my jsme zjistili, a to je velice zajímavé, v souvislosti s těmi osvědčenými postupy Ehm, že velice často mývají nájemní smlouvy na debitové prostory určitou flexibilitu a proto je menší počet těchto obchodů eh, eh, nucen zavřít, než eh, v systémech, kde je ten systém velmi rigidní, kde pokud nedosáhnou určitého obratu, tak tam končí v tom místě. A to je zajímavý fakt, je to také téma, které si myslím, týká se to především malých obchodů, by se mělo řešit změny klimatu, to je zásadní věc. Eh, a souvisí to tedy také s udržitelným rozvojem. A je to zásadní téma mm, a právě sektor maloobchodu eh, a rozhodně někteří hráči v této oblasti jsou eh, v popředí tohoto úsilí. A teď se dostanu také k té kritice. Ehm, myslím si, že ten aspekt tam je, ale není správně formulován, za to se omlouvám ale otázka dodavatelsko-odběratelského řetězce má zásadní význam. Pokud hovořím o tom, že pravidla nebo právo hospodářské soutěže tady neplatí, já musím říci, že technicky vzato e, třeba, pokud někdo zneužívá dominantní postavení, samozřejmě můžeme aplikovat pravidla na ochranu hospodářské soutěže a tady reaguji na to, co řekl pan předseda, ale problém je dvojí. Máte pravdu v tom, e, že Eh, tady hovoříme o vztazích mezi podniky, mezi firmami, nikoli tedy vztahu mezi podnikem a spotřebitelem, ale vzájemně mezi podniky. A v těchto eh, obchodních stycích ehm, vzhledem k tomu, že jsou rozdíly eh, v síle Eh, prodávajícího i kupujícího. Dovedu si představit, že jsou takové smlouvy, eh, kde vůbec náklady na to, že by se někdo ozval proti tomu, by byly tak vysoké. Dejme tomu, jeden z těch operátorů je naprosto závislý na tom druhém. Třeba eh, ten maloobchodník nebo ten malý provozovatel bude chtít, dejme tomu, danou značku výrobku ve svém Eh, obchodě opravdu ji chce mít zastoupenou a v takové mhm. situaci, pokud to prostě nemá, tak jeho eh, obchod nemusí vůbec přežít. A Skutečně to se stává. A v takových situacích je to problém vymáhání eh, těch pravidel, protože riziko, že někdo něco oznámí, je příliš velké, může ho ohrozit a proto, eh, vzhledem k tomu, že se to přenáší přes celý ten dodavatelský řetězec, je to problém. Nikdo se proti tomu neozve a v této souvislosti na tom pracuje parlament, komise eh, a vím, že to říkala i paní Bild. Ale z té práce, které se věnujeme, vyplývá asi tolik. Nejde jenom o existenci nějaké právní úpravy, ale vůbec, co chybí, jsou pobídky k tomu dodržovat ten zákon, vymáhat jeho dodržování a jak řešit ten problém. Tady budu úplně upřímný, nevím. Ehm, je to problém zásadní, týká se celého dodavatelského operatelského řetězce a z hlediska jednotného trhu mohu říci asi tolik, že to vede k problému, na který jste poukázal například těch cenových rozdílů protože existují objektivní důvody, proč mohou být rozdíly v cenách, je v pořádku, ale jedna věc, kterou jsme zjistili ve zprávě, taky jsme ji zdůraznili, je, že třeba HDP na hlavu se liší. Vy byste očekávali, že v trzích, kde, eh, dejme tomu, je to eh, ziskový biznis, třeba tam, kde jsou vysoké příjmy, budou vyšší ceny, ale v mnoha případech jsme zjistili přesný opak. Zjistili jsme, eh, že zvláště v nových členských státech jsou nakonec ty výrobky dražší, než v těch starých členských státech. A to nemusí vždycky souviset s tím, že by právě maloobchodníci mohli mít tak silné postavení. Může tomu tak být, ale zjistili jsme i jiné faktory, například naprosté nefungování relevantního trhu eh, nebytových prostor. Eh, zmiňovali jsme to, že nájmy jsou příliš vysoké, ano, a to souvisí s legislativou. Eh, nejde o legislativu na ochranu hospodářské soutěže, ale takových právních předpisů, které omezují například dodávky výrobků z levnějších lokalit schválit. A je to skutečně velice komplikované, ehm, složité. My jsme to neignorovali, já si velice rád sednu a projdu si ještě ten text, a, e, e, abych to doplnil, ale rozhodně to má zásadní význam, především pro malé a střední podniky, skutečně ať už jde o malé výrobce nebo malé maloobchodníky. A další záležitost se týkala norem a standardů, například, například ty hračky Samozřejmě tam je otázka odpovědnosti maloobchodníka, je to záležitost řízení rizik, prostě eh, prodávám něco a chci mít jistotu, že to není jak nebezpečné, že nebudu pohnat k odpovědnosti, ale zároveň si musíme uvědomit, že národní zkušební a testovací úřady jsou přísnější při eh, požadavcích na maloobchodníky, pokud jde o dovezené výrobky protože výrobky domácí jsou už sami o sobě ověřeny těmito zkušebními instituty, ale jakmile je ten výrobek dovážen, tak ne vždycky takový úřad uzná, že testování proběhlo v jiném čes- členském státě. To má ještě další prvek, eh, který má také zásadní význam a já budu velice rád s vaším výrob- výborem spolupracovat, abychom to dopracovali. Eh, jsou to složité otázky No a samozřejmě jsou tam rozdíly třeba i pak v cenách a podobně. Nedá se to vysvětlit čistě ekonomicky, tyto rozdíly. Je to složitější. A ještě jedna poslední věc. Já se hluboce omlouvám eh, za to, že jsem neodkázal na to, že samotná myšlenka aktu jednotného trhu skutečně vzešla z tohoto výboru eh, a skutečně toho lituji. Měl jsem tak učinit hned na začátku. A Ehm, skutečně v této souvislosti děkuji panu Krejtovi za mimořádnou zprávu, která eh, tomu všemu dala vznik a já to řeknu samozřejmě všechno svým kolegům. Děkuji. John, thank you very much. Eh, děkuji, děkuji, Žáne za to, eh, že jako vždycky se opět tak velice angažujete v eh, práci tohoto výboru. Myslím si, že eh, je celá řada otázek, které je potřeba eh, řešit. Řeší ostatně i ostatní výbory. Paní Šaldemoze například hovoří o bezpečnosti výrobků, což bude mít pochopitelně také dopad pro otázk, na otázku dozoru nad trhem a tak dále. A teď bych dal slovo paní Bild, aby reagovala a aby hovořila o celém tomto procesu, o různých postupech a o tom, jak budeme pokračovat dál. Máte slovo. Děkuji, děkuji, Malcolme. Já mám pocit po této velice zajímavé diskusi se stínovými zpravodaji, že nás čeká skutečně mimořádně zajímavá práce. Děkuji vám velice za ty velice inspirativní připomínky, které nám eh, umožňují některé tyto věci eh, blíže identifikovat. Pochopitelně, že musíme nejprve si identifikovat rozsah toho všeho a nějakým způsobem si věci vymezit, protože jinak bychom eh, neměli možnost dobrat se nějakých hlubších závěrů. Pochopitelně, že existují některé věci, které, na které můžeme mít různé eh, názory Týká se to například otvírací doby obchodu a tak dále a tak dále, ale já se nedomnívám, že tomu bychom se měli věnovat. Měli bychom se věnovat naopak eh, věcem, které nejsou pouze eh, dílčí a měli bychom se eh, soustředit na ty oblasti, které, se, které nám zajistí nejlepší výsledky. Co se týče urbanistického plánování, to je velice důležitá oblast, ale to je věc, která se často řeší na komunitní úrovni, čili já mám určité pochybnosti, jestli jsme vůbec schopni se zabývat také otázkami otázkami urbanistického plánování. Eh, eh, chtěla bych poděkovat Malkovi za to, že nás opět vyprovokoval. Já jsem skutečně fundamentalista, co se týče vnitřního trhu. Já jsem přesvědčena, že eh, celý, celá, celý tento sektor malou obchodu je naprosto pilířovým sektorem. Kdykoliv je to možné, já vždy budu prosazovat plnou harmonizaci Eh, co se týče těch velkých eh, malobchodních obchodů, tady je potřeba se tomu věnovat. Eh, tady nemám oddělný názor na Malkoma. Já nechci dělat nějakou ideologickou křížovou výpravu. Musíme skutečně se věnovat tomu největšímu problému, a e, to je problém, kterému čelí všechny malé podniky a to je dominantní role těch velkých obchodních řetězců. Musíme to udělat způsobem, který je prakticky, racionální a pragmaticky. Velice bych vám chtěla všem poděkovat, těším se na další spolupráci. Děkuji, děkuji. Myslím si, že co se týče harmonogramu, já jsem, e, pardon, na to zapomněla. Ano, co se, ano. Ano, ale jestliže budeme mít například k tomu eh, slyšení, tak potom by možná se ten harmonogram eh, měnil. Eh, možná, že tu diskusi o harmonogramu bychom mohli eh, posunout až na tu dobu, kdy budeme vědět, jaké budou další kroky. Ano, ale já se stejně omlávám. Já bych chtěla eh, přesto na to reagovat. Já už jsem požádala o možnost uspořádat slyšení. Já jsem se o tom ještě nezmínila dnes, protože to je otázka pro koordinátory. Obrátila jsem se na sekretariat, ale s, mož- s otázkou, jestli existuje možnost takovéhoto slyšení. Eh, eh, myslím si, že eh, ale v každém případě ten harmonogram se protáhne do příštího roku. Určitě toto neskončíme letos. Ano, já si myslím, že to tak bude. Potom ten akt o jednotném trhu, to je věc, které budeme skotat někdy uprostřed října a vy jste tedy požádala o to, že by k tomu měla vzniknout buď pracovní skupina, nebo že bychom k tomu měli slyšení. Zřejmě hovoříme o začátku roku 2011. Děkuji, děkuji, děkuji a velice se těšíme na tu nadšenou eh, práci, která je před námi. Teď se podívejme na poslední bod, což je výměna eh, názorů ke stanovisku tohoto výboru. Což, souvis, což se týká průmyslové politiky ve věku globalizace. Já eh, buďte tak laskavým Ti z vás, kteří opouštějí tu, to místnost, jestli by se to mohli udělat eh, potichu. Myslím si, že pan Kreuzmann eh, bude o tom hovořit. Je to vlastně jedna z klíčových politik, eh, která souvisí s agendou 2020. V současné době čekáme ještě na dokument od komise, který se bude tomu věnovat. Já mám takový pocit, takový zvláštní pocit, že někde jsem to už viděl, že mi to někdo dal do pošty ale mm, e, stále ještě čekáme na harmonogram, který nám předloží výbor e, e, pro průmysl. A teď dovolte, abych předal slovo panu Krojcmanovi, který určitě nám k tomu řekne více. Mnohokrát děkuji, pane předsedo, kolegové, kolegyně. Průmyslová politika v Evropě je zcela důležitá. A zjišťujeme to, když se podíváme na to, jaký podíl má průmyslová politika na HDP. Zjistíme, že v Evropě existují ale velice různé struktury. Podívejme se třeba na Německo, kde eh, asi na HDP má průmysl podíl asi 25 ve Velké Británii je to méně než 15 z tohoto důvodu se samozřejmě musíme zeptat, jestli jednotlivé členské státy mají zájem na to, na tom, aby průmyslová politika byla v jejich zájmu. A jestli chtějí jít s průmyslovou politikou dále. Po finanční krizi jsme svědky toho, že Německo má vysoký export, vysokou průmyslovou produkci a tím je lokomotivou uvnitř Evropy, protože HDP vzrostlo o 3 Ale existují jiné členské státy. Otázka je, jestli tyto členské státy by měly dělat více proto, aby měly více průmyslové produkce. To jsem chtěl říci jenom na úvod. Samozřejmě členské státy se musí sami rozhodnout, do jaké míry chtějí svoji politiku soustředit na to, aby do svých zemí dostali průmysl, konkurenceschopný průmysl. To říkám záměrně, protože žijeme v globalizovaném světě a nemůžeme se dívat jenom na Evropu. Průmyslová politika musí eh, brát v potaz globalizaci. A to je také naším tématem. Musíme stanovit takovou průmyslovou politiku, aby jsme byli motorem, aby jsme byli schopni naše produkty dostávat na celosvětový trh k tomu, co řekl eh, kolega, co předložil kolega Lange ve výboru ITRE. To je velice dobrý základ. A my samozřejmě eh, musíme doplnit některé body, tak abychom eh, zahrnuli do zprávy otázku vnitřního trhu. Já Chci předložit některé návrhy týkající se vnitřního trhu, protože to je otázka, kterou se naš, náš výbor zabývá, ale možná by bylo, nebylo na škodu, kdybychom některé eh, body, eh, které předložil pan Bernd Lange ve výboru ITRE, také doplnili. Jeho návrh eh, je velice široký, začíná inovací, výzkumem, politikou výzkumu a tak dále. Ale my musíme zaručit to, a aby si všichni uvědomili, že vnitřní trh může být rozhodujícím faktorem pro podporu průmyslové politiky v Evropě. Ve svém e, stanovisku chci poukázat na to, že e, průmyslová politika neznamená nějaké plánování průmyslu v Evropě. Znamená to pouze stanovení rámcových podmínek. Znamená to, že se musíme eh, vyhnout excesům, jakých jsme byli svědky eh, v finančním odvětví, ale zároveň musíme nechat podnikům dostatek prostoru na to, aby sami mohli hledat ta nejlepší řešení. Z tohoto důvodu je zásadní vytvořit eh, rámcové podmínky, dobré rámcové podmínky především pro malé a střední podniky, je třeba zrušit byrokracii a tak dále. Dokončení vnitřního trhu by eh, mělo být důležitou součástí eh, takovéhoto návrhu. Zpráva Monty poukázala na to, že je třeba učinit mnoho dalších kroků, Komise v rámci um, oživení trhu by měla uh, zhodnotit, uh, kde je třeba provést uh, další harmonizaci. Jde především o to, že by směrnice měla být změněna v nařízení a to přináší velký potenciál. Členské státy se vyzývají, aby převzaly aktivní roli při dokončování vnitřního trhu. Je třeba, aby národní úřady lépe spolupracovaly, aby byly schopni prosazovat pravidla vnitřního trhu a zlepšit prosazování pravidel vnitřního trhu v terénu. Jsme svědky toho, že často vydáváme směrnice, ale je tomu tak například u směrnice o službách, ale tyto směrnice poté jsou aplikovány v jednotlivých členských státech velice rozdílně. Iniciativa komise má za cíl eh, omezení byrokracie a lepší eh, legislativu. Některé kroky už eh, přinesly zlepšení pro malé a střední podniky, dále ale třeba postupovat dále, zrušit některé předpisy, protože jsou příliš komplikované. To je i nadále problém. Iniciativa by tedy měla mít za cíl především omezení byrokracie. Zároveň hodnocení dopadu a vliv e, legislativy na konkurenceschopnost průmyslu musí být systematicky hodnocen. A také budoucnost evropské normalizace je zcela zásadní. E, je zásadní pro rozvoj vnitřního trhu, může přispět ke konkurenceschopnosti našeho průmyslu. Připadá mi důležité, aby zůstaly zachovány národní struktury. Dále je důležitou oblastí zadávání veřejných zakázek. Je nutné, aby veřejné zakázky byly zadávány transparentně a aby postupy byly jednoduché. Místo minimálních standardů je třeba aby byla stanovena rámcová kritéria, která budou podporovat inovace také ve veřejných zakázkách. A průmysl vyžaduje efektivní ochranu autorských práv na vnitřním trhu a také mimo vnitřní trh. To je celá zásadní. Evropský patent eh, by mohl přispět zásadním způsobem k ochraně inovací. Globální konkurenceschopnost našeho průmyslu je naprosto zásadní. Je nutné, aby zde nebyla přehnaná legislativa, přehnaná byrokracie, která by byla překážkou pro rozvoj. To je zásadní téma, především v oblasti obchodování s emisními povolenkami. Toto obchodování je dobrým nástrojem, ale ve chvíli, kdy to nezavedou také ostatní země mimo Evropu, znevýhodňujeme tím evropský průmysl a její, jeho výrobky. Z tohoto důvodu musíme mít vždy na paměti globální kontext ve chvíli, kdy se zabýváme a průmyslem. Dále klíčové technologie. O, té, o těch bych chtěl hovořit, i když nespadají do naší kompetence našeho výboru. Je třeba, aby nové technologie byly podporovány a aby nedocházelo k diskriminaci některých technologií rozhodování o tom, jaké technologie bude průmysl využívat, eh, by mělo být ponecháno na společnostech. Stát eh, nicméně může eh, vytvářet odpovídající podmínky pro podporu některých technologií, která, které představují nižší rizika. Takže na vnitřním trhu máme skutečně hodně co dělat v oblasti průmyslové politiky. Průmyslová politika je důležitá, to se jasně ukazuje. Členské státy vědí, že průmysl a služby jsou zcela zásadní. A víme, že e, je třeba poučit se z toho katastrofálního vývoje v oblasti e, financí. A jak jsem e, řekl, ve Velké Británii přispívá průmysl jenom z 15 k HDP, ale Četl jsem, že i Velká Británie chce opět oživit svoji průmyslovou politiku, proto aby vytvořila nová pracovní místa, mhm. konkurenceschopná pracovní místa. A dříve Velká Británie v minulých desetiletích byla e, tou hlavní průmyslovou zemí. Je třeba podívat se také na tedy evropskou úroveň. Myslím, že i na evropské úrovni bychom mohli tuto věc pohnat dále. V Evropě jsme Hrajeme vedoucí roli, pokud jde například o technologie v oblasti medicíny. Jsme, hrajeme vedoucí roli v celé řadě moderních technologií. Často nám ale kontrolu, konkurují američané, číňané či eh, Japonci. Musíme mít na paměti, že je třeba podporovat eh, tedy konkurenceschopnost. A ještě jenom na závěr eh, připomínka k časovému harmonogramu 11. října bude prezentace návrhu stanoviska. Eh, lhůta pro pozměňovací návrhy 13. října 12 hodin a hlasování 18. listopadu. A eh, to je to, co já navrhuji jako časový rámec. Děkuji. Ah, děkuji, děkuji pane Kreuzmane za tento velice komplexní přehled. Eh, já bych chtěl také mezi námi přijat pana Bergmana z DG Enterprise. Za chvíli dostanete slovo, máme už asi 10 minut pouze. Chtěl bych požádat eh, pana zpravodajce a také pana Langena vlastně jeho prostřednictvím. My tomu rozumíme tak, že eh, bude k tomu sdělení komise o průmyslové eh, police v globalizované éře což souvisí také vlastně s tou zprávou o 2020. Já jsem jasně úplně jist, jestli to chce pan Langen udělat předtím, než budeme mít k dispozici ten materiál od Eh, komise, nebo nevím, možná pan Bergman nám mohl eh, říci, kdy komise vydá toto sdělení a jestli to může mít vliv na práci, kterou my v této věci chceme dělat. Eh, čili nejprve pan Bergman a pak si dáme k tomu kolečko otázek. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Pochopitelně, že vám mohu se pokusit vám na to odpovědět. Přijetí tohoto sdělení očekáváme 22. října nebo 27. října, ta, ta, mělo by to být, ta iniciativa byla přijata 6. října a co se týče eh, toho eh, aktu o jednotném trhu, to by mělo být 19. Eh, října, myslím si, že 27. 10. skutečně je datum, které dodržíme, pokud nebudeme mít nějaké obrovské problémy v rámci parlamentu, ale já to neočekávám. To byl, já jsem měl takový dojem, eh, že eh, eh, to jsou tedy ty termíny, tak jak o ně hovořil pan Bergman a proto jsem navrhl ve svém návrhu ten svůj vlastní harmonogram, protože jsem si říkal, že se to nebude dále rozšiřovat. Myslím si, že spíše to souvisí s tím, jak se k tomu postaví pan Langen ve výboru ITRE, protože jestliže budeme mít 16. Eh, 13. října, jestliže budeme mít stanovisko, tak potom pochopitelně uvidíme, jak eh, to bude vypadat poté, co komise vydá ten svůj dokument. Ale zatím tedy se můžeme pokusit dodržet ten eh, náš harmonogram. Nevím, jestli pan Langen, ale nebude stát o to, abychom, aby odložil datum předložení této zprávy v tom smyslu, že by mohl počkat na připomínky komise, ale je to na vás, to si musíte sami vyříkat mezi sebou je jasné, že eh, komise teď, eh, jak se jde ehm, eh, svou cestou. Možná, že by bylo užitečnější, ale možná, kdybychom mohli reagovat na návrh, který dostaneme my, abychom mohli reagovat i na některé ty detailní věci. Myslím si, že když prodloužíme ten harmonogram, tak já v tom nevidím žádný velký problém. Dobrá, dobrá, teď tedy pan Abad, eh, eh, pan de Campos, pan Chantefilis, on tady už není, ale eh, takže možná stínoví zpravodajci možná by mohli stručně na to reagovat, protože později, až budeme mít možnost se seznámit s tou zprávou, tak budeme mít další čas na diskusi. A měli bychom tedy končit v půl jedné, čili pan Abad bude první, kdo bude mluvit. Děkuji, děkuji, pane předsedo. Co se týče toho vlastního načasování, toho harmonogramu, bylo by dobré, kdybychom skutečně mohli reagovat na sdělení komise, to by bylo určitě nejlepší. Já souhlasím se zpravodajem v tom smyslu, že průmyslová politika skutečně musí být naší prioritou. Později budu hovořit také o ochraně eh, práva na eh, duševní vlastnictví. Eh, myslím si, že ten akt o jednotném trhu a Eh, a strategie týkající se evropské průmyslové politiky eh, mají již svůj harmonogram a myslím si, že bychom to měli využít k tomu, abychom to všechno dali do kontextu celkové průmyslové politiky. Myslím si, že potřebujeme ambiciozní politiku, která vytvoří nové eh, možnosti pro podniky, hlavně pro malé a středně velké podniky. Musíme také vyjádřit své stanovisko k dopadu těchto věcí na fungování vnitřního trhu. Dále bychom měli také hovořit o dalším eh, rozvoji veřejného prostoru. Myslím si, že sem patří eh, právě i malé a středně velké podniky. Měli bychom také hovořit o ekologických otázkách, měli bychom hovořit o společenských, o společenské zodpovědnosti a o tom, jak stimulovat trh. Další otázka se týká financování Eh, je třeba si uvědomit, že například kapitálové trhy v Evropě jsou velice eh, rozdrobené. Eh, je potřeba zajistit na druhé straně, aby lidé měli přístup k úvěrům, včetně projektů PPP, to znamená soukromé, soukromého a veřejného sektoru, společné projekty. Eh, to souvisí s celou řadou dalších sektorů, inovativních eh, sektorů. To jsou otázky, které si musíme klást bez jakýchkoliv tabu. Co se týče eh, toho vnitřního trhu, tak ten má pochopitelně i vnější aspekt to souvisí s obchodem, musíme mít určité vzájemné výhody zajištěné od svých partnerů. Myslím si, že bychom měli mít Eh, možnost přístupu na trhu. Například eh, japonské, eh, japonští výrobci mají přístup na 75 našeho trhu, zatímco naši, mají, naši výrobci mají přístup pouze na 35 jejich trhu. Další otázka, která souvisí s průmyslovou politikou, je také otázka ochrany našeho know-how, musíme být ambiciozní, ale současně musíme vycházet z konkrétních projektů. Um, v současné době se také hovoří o těchto věcech v, rozpočtových, v rozpočtovém výboru. Musíme mít projekty, které budou ku prospěchu našeho průmyslu, které budou ku prospěchu našich občanů. Musíme eh, se postarat o to, aby všechny tyto politiky byly kompatibilní s vnitřním trhem. Děkuji. Děkuji za tyto velice užitečné eh, body, které jste zmínil, eh, já souhlasím s tím, že musíme vždy mít na paměti i tu vnější E, e, dimenzi. E, to souvisí například s tím, co jste řekl o japonském trhu. Myslím si, že jako člen delegace pro vztah s Japonskem mohu říct, že se těmto otázkám budeme věnovat. Teď pan profesor De Campos, potom doktor Bergman a potom pan Krojcman dostane slovo ještě jednou. Děkuji, děkuji pane předsedo. Já stoprocentně souhlasím Eh, s těmi eh, návrhy, které se týkají harmonogramu, protože ať už budeme sebeimigrantější, eh, určitě to všechno bude stimulovat práce, která souvisí s vydáním zprávy komisy. Proto je v našem zájmu, abychom skutečně na harmonogram těmto věcem přizpůsobili, tak abychom z toho měli prospěch. Chtěl bych Eh, říci, že celá řada věcí, o kterých hovořil pan Kreutzmann, jsou věci, se kterými mohu stoprocentně souhlasit. Před sebou máme celou řadu témat, eh, eh, které vyplývají z práce výboru pro ITRE, to znamená z toho, co dělá pan Langen. Kromě toho také souhlasím s tím, že průmyslová politika má mimořádný politický význam. Celou řadu let průmyslová politika Eh, byla jaksi stranou. Někdy eh, dokonce jsme slyšeli hlasy, že průmyslová politika vůbec by neměla existovat. Jestliže eh, se podíváte na ta srovnání, o kterých hovořil pan Kreutzmann, 25% v Německu, 15% ve Velké Británii, už to ukazuje, že potřebujeme mít harmonizovaný přístup k této věci ehm, je to další ukazatel toho, že jednotný trh skutečně je naprosto zásadní pro celou tuto otázku průmyslové eh, politiky, ať už je to otázka transparentnosti, veřejných zakázek, udržování standardů, které jsou mimořádně eh, důležité. Eh, patří sem také například otázka patentů. Přesto však bychom se eh, eh, neměli soustředovat na to, čemu jsme věnovali pozornost před 50 lety, když jsme hovořili o průmyslové politice. Jestliže se podíváme například na lékařskou, lékařské techniky, tak eh, je jasné, že my jsme průkopníky v celé řadě, na celé řadě trhů. Celé zdravotnictví, také odráží pokrok, který byl dosažen zde v Evropě. Myslím si, že bychom se na tyto věci tedy měli dělat, eh, dívat ze širšího, eh, v širším kontextu. Eh, pochopitelně je pravda, že některé části například těžkého průmyslu, který je velice intenzivní na pracovní sílu, že tyto věci mohou být nahrazeny některými segmenty, které eh, zatím nejsou obsazené na trhu. Já Souhlasím tedy s tím, co řekl pan eh, zpravodaj. Myslím si také, že pan Abad hovořil eh, velice věcně a těším se na další připomínky od svých spolupracovníků. Děkuji, děkuji, děkuji vám za tyto připomínky. Bohužel už nemáme moc času, ale možná, že pan doktor Bergman by mohl během několika minut eh, reagovat na to, co se zaznělo, přidat k tomu nějaké věci. Mohl, možná, že by nám mohl také říct něco o tom, eh, na co se hlavně soustředí ta budoucí sdělení a potom pan Kreuzmann to uzavře. Eh, myslím si, že náš sekretariát eh, potřebuje hovořit také s panem Langenem eh, o tom, jak bude vypadat naše strategie v budoucnosti a jaký bude ten konečný harmonogram. Pan Bergman? Děkuji, děkuji, děkuji, pane Harbore. Pochopitelně by bylo předčasné eh, říci, eh, jakým způsobem budeme dále pokračovat předtím, než schválíme tento dokument, ale je naprosto jasné, že naším cílem bude eh, udržet a posílit výrobní základnu v Evropě a její konkurenceschopnost. Myslím si, že to Eh, nebylo tak eh, zřejmé, když jsme hovořili o společnosti, která bude založena na znalostech, která zapomíná na některá průmyslová odvětví. Myslím si, že eh, z toho, co zde zaznělo, a také z té diskuse ve výboru ITRE vyplývá a já jsem přesvědčen, Eh, že budeme skutečně zpívat ze stejných not, jak komise, tak parlament eh, při diskutaci o těchto věcech. Myslím si, že jak parlament, tak komise eh, vnímá udržitelnost a konkurenceschopnost jako naprosto základní pilíře celé této oblasti. Tak se to projeví také ve zprávě. Já jsem viděl ten návrh zprávy pana Langena Jestliže e, e, se podíváte jenom na to, jak je dlouhá, tak tam bude 30krát změněna udržitel, udržitelnost a 10krát změněna um, um, konkurenceschopnost, tak si myslím, že by bylo potřeba toto trošku pochopitelně, že bez konkurenceschopnosti neexistuje udržitelnost a neexistuje také konkurenceschopnost bez inovací a bez konkurence. Proto si myslím, že bychom eh, se eh, měli na tu věc dívat v celku, neměli bychom se dívat na eh, to jenom z nejrůznějších těchto aspektů. Je potřeba posílit inovaci, je potřeba se věnovat také obchodní politice, je potřeba se také věnovat otázkám, které souvisejí s jednotným trhem a také s efektivitou zdrojů. Ehm, je potřeba se kromě toho také podívat na takové věci, jako jsou náklady s tím spory a tak dále. Nové prvky, eh, jak jsem ji řekl, je to možná trošku předčasné, ale jedna věc je naprosto jasná, když se podíváme například na to, co jsme se již poučili z té hospodářské krize, eh, a to je otázka toho celého eh, hodnotového řetězce a dodavatelského řetězce. Myslím si, že ta diskuse dnes toto potvrdila. Nestačí posílit jeden element, nebo jedno propojení na, tu hodnot, na ten hodnotový řetězec je potřeba posílit všechny ty prvky, které tvoří takovýto hodnotový řetězec. To také znamená, že se musíme eh, pokusit zabránit delokalizaci jednotlivých eh, elementů z tohoto hodnotového eh, řetězce, protože kdyby jeden nebo dva elementy z toho se dostali mimo tento řetězec, tak potom celý ten řetězec je tím um, o, vněn. Ve svém sdělení hovoříme také o koncepci národních eh, průmysl, národního průmyslu, eh, to znamená těch izolovaných eh, průmyslových odvětví. To již je věc, která patří v minulosti, to již není v současné době života schopný přístup. Je potřeba tyto věci vnímat také z pohledu rozdílu eh, nákladu. My jsme říkali, že, na, že hodnotové eh, řetězce jsou velice důležité, ale že vnitro, vnitrostátní vlastně eh, již neexistují, tak vlastně to neznamená nic jiného, než volání po lepší evropské zprávě a řízení. Jakmile budeme mít zajištěnou zlepšenou zprávu a řízení v celé Evropě, tak potom, o tom řekl pan, Str- pan Kreuzmann, tak také posílíme náš jednotný trh, protože jednotný trh je eh, pozitivní stránkou eh, Evropské unie. My nemůžeme konkurovat s náklady, ale můžeme konkurovat v oblasti infrastruktury, v oblasti institucí a v oblasti regulací. Eh, právě v těchto oblastech je potřeba udělat hodně, protože všichni ostatní ehm, se pohybují k upředu velice rychle, čili potřebujeme mít inteligentnější regulaci, musíme eh, mít skutečně věci vnímány vždy v kontextu jejich eh, konkurenceschopnosti, konkurenceschopnosti celého daného odvětví a tak dále. To jsou věci, které zcela určitě zde budeme předkládat. Dále budeme hovořit o normalizaci, budeme hovořit o uh, o vlastnických vztazích a právech a tak dále. A to je také velice důležité pro váš výbor. Musíme udělat všechno pro to, abychom snížili transakční náklady eh, pro podnikání v Evropě. To by měl být jakýsi leitmotiv eh, práce nejen vašeho výboru, ale i dalších evropských institucí, protože transakční náklady v Evropě jsou stále příliš vysoké a to navzdory všem těm snahám o harmonizaci Eh, náš podnikatelský, eh, že podnikatelské prostředí i z hlediska eh, zákonu je i nadále velice fragmentované. Potřebujeme tyto věci napravit, ale musím říci, že jsem si například jist, že i nadále budeme všichni zpívat ze stejných not a těším se na tuto spolupráci. Děkuji. Tak, Tady nám. Trošku se ho, ano, už je to v pořádku technicky. Já myslím, že jenom eh, nahlédnout ten závěs a zjistit, že půjde o nesmírně zajímavou zprávu. Eh, a rozhodně budeme muset ještě upravit harmonogram, protože bychom velice rádi ještě upravili některé důležité otázky. Eh, zmínil jste zásadní body a také, jak říkal Jean Bergevin, to zní jako velice slibné. Pane Korec, pane, chcete se ještě prosím vyjádřit, než uzavřu tuto část zasedání? Mnohokrát děkuji, pan doktor Bergman řekl mnohé, ale já si myslím, že jsme všichni si zajedno. To ukázali, eh, ukázala prohlášení stínových zpravodajů. Jsme zajedno v tom, jak důležitá je průmyslová politika. Průmyslová politika musí posilovat průmysl. Bez, bez silného evropského průmyslu, který je konkurenceschopný, nebudeme moci mít žádné úspěchy. USA poukazují na to, že mají velký podíl služeb a stěžují si na to, že export například do Číny nefunguje tak, jak by mohl, jak by si představovali. To znamená, že služby budou fungovat jedně tehdy, pokud budeme mít silný průmysl a proto je důležité, abychom proto udělali všechno. Já se domnívám, že to bude dobrá zpráva, protože všichni jsme si plus minus za jedno. Děkuji. Děkuji, děkuji vám všem za uh, vaše příspěvky. Dovolte, abych vám teď jenom ještě sdělil, eh, že eh, dnes odpoledne budeme hovořit o službách, tak jak to spadá pod, naš, pod naše kompetence. Budeme muset spolupracovat pochopitelně v partnerskou také s výrobní sférou. Chtěl bych vás ale informovat, že odpoledne začínáme ne ve tři, ale v půl čtvrté. Budeme mít eh, eh, pracovní zasedání a také prezentaci o eh, směrnici a transpozici směrnice o službách. Vím, že je obrovský zájem o toto téma takže se sejdeme v půl čtvrté. V podstatě je to jediný bod, který máme odpoledne na programu. Dále bych chtěl upozornit koordinátory, že zítra se sejdeme v 9 hodin. V 9 hodin se sejdou koordinátoři a potom v půl jedenácti budeme mít další velice důležité ehm, slyšení, které bude vést paní Šaldemoze a bude hovořit o eh, revizi eh, směrnice o eh, bezpečnosti výrobků. Budeme tady mít celou řadu odborníků. Doufám, že všichni přijdete na, tu, to, na to zasedání. Já zítra jdu na radu pro konkurenceschopnost, kde budu zastupovat naši, náš výbor, takže